Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážení kolegové, vážení asistenti, poradci, zástupci průmyslu, eh, vážení panelisté, jsem velice rád, že vás všechny zde mohu přivítat. Eh, ještě předtím, než se pustíme do toho bodu, to znamená pohled na průmysl 4.0, tak eh, si myslím, že bychom měli přijat pořad jednání, eh, přijmout pořad jednání. Pokud nikdo nic nemá, nikdo nemá žádné připomínky, tak eh, děkuji. Můžeme pokračovat. Co se týče sdělení předsedy, vel, s velkou lítostí oznamuješ náš kolega Bonakuka zemřel v Itálii 8. Ehm, června, znali jste ho všichni, to je velice smutné. Ehm, byl členem našeho výboru od té doby, kdy se stal v roce 2014 poslancem Evropského parlamentu, to znamená, byl členem našeho výboru dva roky. Byl eh, také členem TD, předtím, než se stal členem Eh, našeho parlamentu, eh, pracoval v italském parlamentu eh, v letech 2008 a později potom tam pracoval tedy až do roku 2014, čili dohromady byl poslancem italského parlamentu 6 let. Zastupoval Ligu Norte. Pan Bonanot za, za sebou zanechává ženu a dvě děti ke kterým bych velice rád vyjádřil eh, tu nejhlubší lítost eh, jménem eh, všech členů našeho výboru. Rád bych teď navrhl, abychom drželi minutu ticha na památku našeho kolegy. Thank you very much. Děkuji. Teď bych vám ještě rád všem připomněl, že došlo ke změně v termínech eh, podávání poznávacích návrhů, což může být pro vás velice důležité. Nejprve Eh, co se týče eh, spektra, paní Toja je eh, zpravodajkou. No, no, nový termín je 1. července ve 12 hodin místo 30. června, což byl původní termín. To znamená, máme o 24 hodin více, což může být naprosto zásadní protože my většinou používáme ty úplně poslední hodiny, takže máme teď o 24 poslední hodin víc, co se e, týče e, dalšího bodu, pana Kasodemsky je zpravodaj, tady je e, opět nový termín 1. července místo 30. června. Tyto informace dostanete také e-mailem a teď tedy můžeme přejít k vlastnímu eh, veřejnému slyšení, což je bod 3. Je to veřejné slyšení na téma pohled na průmysl 4.0 a dopad robotiky a dat velkého objemu na průmysl. Nejprve dovolte, abych přivítal všechny řečníky. Jsme skutečně velice rádi, že jste mezi nás všichni přišli. Tento, toto téma je mimořádně důležité také pro náš výbor. My eh, zodpovídáme eh, nejen za průmysl, eh, výzkum a malé a středně velké podniky, ale také za digitální agendu, za digitální unii, za digitální jednotný trh. Čili to jsou všechno věci, které jsou mimořádně úzce propojeny také s průmyslovou platformou a vlastně všechno, co děláme e, v Evropské unii pro digitální unii, jsou věci, které jsou e, skutečně mimořádně důležité a jsou jakýmsi zastřešujícím e, prvkem naší práce, nejen tedy co se týče digitálního trhu. Dovolte, abych ještě řekl, že průmysl 4.0 má obrovský dopad pochopitelně na eh, průmyslové eh, procesy, na robotiku, na nové technologické procesy a my bychom se velice rádi věnovali všem otázkám, které s tím souvisejí, také bychom se rádi zamysleli nad potenciálními scénáři, a e, vyžadovanou legislativou, e, což je otázka pro nás vůbec nejdůležitější, čili je to také otázka pro naše panelisty. E, všichni bychom měli mít pocit zodpovědnosti za budoucí legislativu, jakým směrem bychom se měli dát. Je potřeba vycházet z rad, které získáme právě Eh, od odborníků. Eh, také aspekt těch velkých eh, dat bude dalším tématem dnešního slyšení. V našem výboru již k těmto otázkám vznikla celá řada zpráv, které jsou všechny vzájemně nějakým způsobem propojeny. Týkají se to také ale občanského práva, například to souvisí s tím zákonem o eh, digitálním trhu a eh, dále bych chtěl vás eh, informovat o tom, že aby bylo možné pro největší možný počet poslanců se zúčastnit diskuse, Naši hosté, naši řečníci eh, nejprve budou mít tedy prezentace a potom eh, dostanete příležitost eh, se zúčastnit diskuse. Já bych vás velice rád, řeč, teď se obracím na řečníky, chtěl bych vás požádat, abyste nehovořili déle než 10 minut, protože potom na konci diskuse budete moci ještě dodat cokoliv bude nutné. Budeme potom mít možnost shrnout diskusi, vy budete mít možnost reagovat na připomínky, na otázky. To je to, co je pro naše poslance nejdůležitější. Takže bych byl velice rád, kdybyste eh, se kdybyste mohli se řídit tímto mým návrhem. Prvním řečníkem je Matias Putz z Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology. což je mechanické strojírenství nebo vůbec strojírenství. Je to eh, tedy základní profese. Eh, pan eh, profesor Puc absolvoval univerzitu v Mnichově. Kromě toho také pracoval pro McFarlands, právní firmu v Londýně a začal také pracovat pro Noero. Pan profesor Puc napsal celou řadu e, publikací týkající se cloudu, e, technologií a podobně. Já se omlouvám, ne, ne, já se omlouvám, pochopitelně teď hovořím o dalším řečníkovi. Ne, pan profesor Puc studoval v Chemnitz. Um, a kromě toho e, má také doktorát v oblasti strojírenství a od roku 1994 pracuje pro Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology. Pane eh, řediteli, eh, teď velice rád bych vás požádal, abyste zahájil naše slyšení. Děkuji, děkuji vám. Děkuji vám za to, že jste eh, mě pozvali a také za to, že jste mi tím dali příležitost vyslechnout si názory. Já jsem tedy strojírenský inženýr, a zajímá mě ta eh, eh, Industry 4.0. Eh, náš institut je v, v Chemnitz, my se soustředujeme hlavně na výrobu, jinými slovy, my vyrábíme částice, děláme také tvarovací technologie a jak víte, provádíme také výzkum pro celé odvětví strojírenské a proto nás Industry 4.0 zajímá velmi. Pochopitelně eh, to všechno souvisí s takovými otázkami, jako je například převod eh, dat eh, nebo otázka bezpečnosti. A týká se to také jakési politické platformy. Já budu hovořit o výrobní technologii. Jinými slovy, já se budu zabývat tím, co se děje v továrně. Nebojte se, jen se se mnou vydejte na takovou malinkou procházku já si myslím, že eh, má, máme tedy materiál, tento materiál využívá veškerá data, která eh, jsou potřeba pro jeho vznik, potom přecházíme na zpracování a nastroje, které jsou schopny se nějakým způsobem adaptovat, znají své parametry, znají eh, možnosti adaptace. Pochopitelně toto je všechno jakýsi řetězec procesů, a je potřeba se přizpůsobovat jak zdrojům a tyto, tato adaptace probíhá nezávisle. To všechno děláme v továrnách, kde dochází k digitalizaci, kde ty operace jsou optimální a využívají všechny, při, eh, všechny zdroje, které máme k dispozici. To všechno pochopitelně v interakci s lidským faktorem, který je schopen řešit tyto věci v reálném čase a který je, je schopen komunikovat eh, a tak vytvářet rozhodnutí. Eh, všechny tyto synchronizované zdroje a tyto eh, eh, programy potom nám umožňují vytvářet produkty, které znají svou historii. Toto není budoucnost, to je realita současnosti. To se dá všechno dělat a dokážou to také naši čínští kolegové. Eh, to všechno se dá dělat eh, na jednom místě, ale ta šipka oranžová, to je trošku problém, protože stále ještě nemáme tyto věci příslušným způsobem propojené. Jinak je to jednoduché. Máme data, na základě dat získáme informace, na základě informací potom znalosti a na základě informací a znalostí potom máme přidanou hodnotu. V principu je to trošičku složitější, ale o tom já hovořit nechci, to si můžete přečíst později. Já bych se chtěl soustředit na tuto část, to znamená, eh, jakým způsobem eh, v současné době tedy průmysl funguje, jako to, čemu říkáme use case pouze jakýsi případ, případ využití a já s tím mám určitý problém jako inženýr, protože já si myslím, že jestliže data jsou zdrojem inovací pro budoucnost, tak v takovém případě bychom měli velice uvažovat o tom, jak továrnu, jak naše stroje, jak naše výrobky, jak naše technologie, eh, jak naše materiály se vlastně dostanou před ten proud těch dat a ne až za něj. Máme příklady toho, jak se to dá dělat, například evropské projekty, Eh, jeden eh, příklad, který jsme dělali v našem instituci, byla eh, takzvaná prediktivní údržba, kde jsme získávali všechny data z těch nejrůznějších strojů, potom jsme je měřili, zaznamenávali, získávali jsme nová data a na základě toho jsme potom měli jakési ukládání dat a také údržbu dat. Například v našem institutu Eh, eh, máme mobilní eh, výrobu, kde sbíráme data přímo z strojů, které potom prostřednictvím tabletu předáváme dále. Jinými slovy, máme informace, které jsou založené na kontextu, máme možnost poskytovat správné informace na správné místě a také té správné osobě. To je v současné době už realita. Také víme, že pokud jsme někde mezi fyzickou realitou a kyberprostorem, tak vždy musíme být velice opatrní, opatrní, co se týče těch vlastních zaměstnanců továrny. Proto se domníváme, že v budoucnosti eh, budeme využívat také průmysl, který bude nějakým způsobem sociálně eh, prosíť, propojen. Budeme mít sítě, které budou vykazovat eh, přidanou hodnotu a budeme mít také sociotechnické systémy. Fraunhofer hovoří o koncepci E3, jak to vidíte zde na tom symbolu. Pochopitelně ten třetí příklad, o kterém bych chtěl hovořit, je otázka robotiky. Jak vidíte, my už skutečně e, jsme v fázi robotiky. E, to souvisí také s, se ziskovostí, také ale s technologií, se senzory, s kontrolními mechanismy, dále potom se zabezpečením. E, to souvisí se simulací. Již teď máme určité zkušenosti, ale my se domníváme, že vůbec nejdůležitější je interakce mezi roboty a lidmi. To jsou všechno otázky, které souvisejí s otázkou bezpečnosti, technickými problémy a také s vůbec s problémem při, přijímání těchto nových věcí. Chtěl bych na závěr uvést dva obrázky. E, toto je obrázek, kterému říkáme výroba, z které má člověk dobrý pocit. Jestliže se podíváme do leva, e, ty jsme měli průmysl 0,0, to znamená, ta, ta, jsme v době kamenné, Eh, tyto lidé byli eh, velice eh, spokojeni s tím, co dělají a měli dobrý pocit z toho, když se jim něco povedlo. Také ve středověku, kdy se lidé naučili již vyrábět věci, tak už měli také tento dobrý pocit, kterému říkáme. To se týkalo průmyslu 1.0, a stále jsme se snažili vyhnout se zbytečné složitosti. Chtěli jsme oddělit funkce. Specializovali jsme se. Já si myslím, že pro nás největší příležitost pro naš, naš evropský průmysl je to, že naopak můžeme mít prospěch ze složitosti. A já si myslím, že to je právě ta, nej, ta největší výhoda toho, čemu říkáme průmysl 4.0. Jinými slovy, eh, máme složitý systém, máme informační systémy, Eh, nemáme žádné fyzikální zákony, které by tomu bránily, čili je to všechno otázka eh, správné organizace, pochopitelně to souvisí také s právními otázkami, ale eh, máme velká, velké objemy dat a to jsou věci, které již dostáváme teď k dispozici. A my jsme tedy v, v oblasti výroby, podívejte se na tento velice Eh, jednoduchý, eh, eh, jednoduché ložisko. My vyrobíme takovéto ložisko, známe technická výrobní data, teď se podíváme na životnost a máme také data, která nám toto dají k dispozici. Tady se podívejte na to, jak vypadá takové ložisko, kde máme ty, kuličky a tak dále. Nebylo by zajímavé, je to pouze taková, takový nápad jak bychom mohli vyrábět lepší data, ne pomocí dalších senzorů, ale na základě našich eh, informací, našich znalostí, které máme o materiálech, o technologiích a tak dále. A nebylo by lepší vlastně eh, eh, využít takového konceptu ložiska, tak abychom vlastně takovouto, takovýto hodnotový řetězec přenášeli i do oblasti znalostí, oblasti dat, oblasti informací a tak dále. To je taková myšlenka, eh, kterou bych zde chtěl nastínit. Jinými slovy, my se nesmíme bát složitosti, to nám pomůže vyrábět nové výrobky v Evropě, protože tyto výrobky eh, nebude potom tak snadné vyrábět v jiných částech velice konkurenčního světa. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, to byl velmi zajímavý začátek našeho slyšení, protože tam zaznělo několik filozofických otázek, akceptance, eh, dobrý eh, pocit spolupráce s lidmi, to vše je velice důležité také eh, pro náš výbor. Ehm, tady jde o to, jak využít tu komplexnost a nemít z nich strach a jakým způsobem tedy eh, produkovat data. To jsou velmi důležité otázky a eh, pravděpodobně eh, nebudete mít na to odpovědi, ale jestli tady bude celá řada otázek. Děkuji, pane řediteli. A naším druhým řečníkem je pan Peter Brojtigam. Je to partner z NOR Consultancy a to z univerzity v Mnichově, je to právník a působil také jakožto právník v Londýně. Napsal celou řadu publikací. Průmysl 4.0, e, cloud computing, e-commerce, což jsou věci, eh, které všechny spadají eh, do eh, problematiky našeho výboru, takže opravdu vaše téma je velice případné, takže vám dávám slovo, děkuji. Je pro mě velkým privilegiem, že k vám mohu dnes hovořit, velmi vás tedy tímto zdravím a nyní bych chtěl požádat o mou prezentaci. Já vím, eh, že je to poměrně nudné, je to právo, ovšem je to samozřejmě velice důležité. Víte, že právníci eh, tady eh, vždy společně s vědci a techniky se snaží řešit některé nevyřešené problémy a snaží se zjistit, zda je potřeba mít tady určitou legislativu, pokud jde o průmysl 4.0. Eh, pokud jde třeba o robotiku a tato témata. Například je tady zodpovědnost, co tady je potřeba upravit. Druhá věc, to je eh, e-person, eh, tedy e-subjekt. Zda potřebujeme nějakou osobnost nebo osobu, subjekt pro jak, jak definovat vlastně robota, tedy Eh, jestli něco takového opravdu eh, potřebujeme. A za třetí, eh, Tady o tom hovořil již předřečník. Big data to je důležitá věc a otázka je, jestli tady máme regulovat a nebo je nařízení o soukromí údajů Eh, dostačující. Takže podívejme se nejprve na odpovědnost. My tady musíme eh, rozlišovat mezi skutečně autonomními produkty eh, a mm, automatizovanými produkty. Mm, pokud je o auta, tak tam jsou v současnosti různé systémy, které vám pomohou parkovat, eh, nalézt cestu a tak dále. Eh, ale vy jste ten, kdo musí řídit. Takže to jsou ty eh, automatizované systémy, ale v budoucnosti, a všichni o tom nyní hovoří, dojde k tomu, že budou existovat zcela autonomní automobily nebo roboty, které budou vše dělat sami svými vlastními rozhodnutími. Takže vy do toho nebudete nějak zasahovat zasahovat. Eh, neměli byste zasahovat, protože ten systém to bude dělat lépe než vy. Pokud se podíváme na zodpovědnost eh, za ty automatizované eh, služby, tak já si myslím, že tady nepotřebujeme žádnou novou legislativu. legislativu. Eh, pokud se podíváte na eh, odpovědnost v oblasti produktu, eh, tak tady máme odpovědnost výrobce, který vyrábí ten produkt. A to je v pořádku, protože konec konců je to pod kontrolou lidské bytosti, toho výrobce. Pokud se ovšem podíváte na automobily, tak ten systém, tam je to také eh, dobře eh, nastaveno, tam máme také eh, odpovědnost řidiče, odpovědnost registrovaného majitele a potom také výrobců. To jsou tři osoby, kterých se to týká a to je dostačující. A soudy dokonce mají tendenci to právo vykládat stále přísněji a přísněji. Takže tak to funguje v tom současném systému. Um, pokud je o ty automatizované produkty, tam, kde nakonec rozhoduje uh, člověk. Takže ta legislativa, která v této oblasti existuje, je dostačující. Pokud jde ovšem pro ty zcela autonomní systémy, ty systémy, eh, které se eh, jak si učí sami, tak tam už to nekontroluje člověk. Tyto systémy rozhodují sami. A v tomto případě existuje vákuum. A pokud tedy, nebo než dojdeme k tomuto systému, tak musíme nastavit nebo zvážit legislativu a potom se musíme zaměřit na, nebo můžeme zaměřit na tři osoby, uživatele, výrobce tohoto systému, ale můžeme se zaměřit také na program nebo ten software, protože tam to vše eh, vlastně spočívá na tom softwaru. A možná, že politicky byste si nepřáli eh, aby eh, odpovědnost měl uživatel eh, protože eh, i když je tady autonomní vozidlo, tak je tady mm, ten uživatel a ale možná, že toto by nebylo to, to, ten správný signál, protože uživatel to sice užívá, ale nemá zasahovat, takže on vlastně do toho nemůže zasáhnout, nemůže změnit to, co se děje. A pokud jde o komunikaci mezi eh, systémy nebo stroji, tak eh, uživat, eh, možná i výrobce by tady měl mít odpovědnost. A měl by to být tedy ten, kdo vyvinul software, kdo bude nést odpovědnost. Já bych řekl, že ne, protože to by možná mohlo také omezit invenci, protože software, ten, ten kdo vyvíjí software, to není ten, kdo má přínos toho celého produktu, protože ten software je pouze z částí toho produktu, a, takže možná, že by to náleželo spíše výrobci toho systému, protože on je ten, kdo opravdu má největší přínos, největší profit z celé té věci. A potom je tady také otázka pojištění, protože je to autonomní systém. A když ten systém nebude eh, fungovat eh, korektně, tak tam je potřeba nějaké pojistky, aby tam ehm, to bylo ošetřeno. Takže tady je potřeba eh, mít i ošetřenou otázku pojištění. Takže Tady je otázka, zda se zaměřit na výrobce, který tedy řídí ten nebo vytváří ten systém, a nebo jestli by to měl být ten uh, robot. Jak to má být s odpovědností? Dále, uh, nebo by tam měla existovat ještě třetí osoba, třetí subjekt, to znamená elektronický subjekt, tak, aby každý robot, každý systém měl svou vlastní uh, právní uh, odpovědnost, subjektivitu a má odpověď je ne, protože tady musíme uvážit dvě věci. Jednak tady máme odpovědnost, a pokud jde o odpovědnost, tak eh, tady nakonec musíte eh, někomu eh, tuto odpovědnost přisoudit za tím robotem, za tím systémem. Takže tam nepotřebujete tu, ten elektronický subjekt jakožto nějaký přechodný článek. Tady musíte mít někoho zatím, ale s tím souvisí samozřejmě potom také to pojištění. Eh, pak je tady další otázka, která s tím souvisí. Eh, co je s tím, eh, když tato elektronická osoba třeba vydává faktury nebo rozhoduje o tom, co má být nakoupeno? Je to potom tak, že tato elektronická osoba, elektronický subjekt má být jakousi umělou právní osobou, abychom Eh, mohli vydat eh, nějaký příkaz této osobě nebo něco podobného. A odpověď je také ne. Protože my tuto elektronickou osobu můžeme vždy spojit s nějakým výrobcem, eh, který potřebuje ten objednaný materiál například. Takže tady ehm, tuto osobu elektronickou můžete vždy nějakým způsobem spojit s výrobcem, který vlastně využívá tu elektronickou osobu. Hm. takže potom ty případné chyby eh, té osoby eh, potom se převádí na toho výrobce, nebo můžete je spojit s výrobcem. A dále Big Data. Eh, tady se teď diskutuje o tom, zda potřebujeme legislativu, která upravuje vlastnictví dat, zejména pokud jde o neosobní data, data o výrobce třeba v nějaké eh, továrně. A druhá věc eh, je eh, soukromí dat. Potřebujeme tedy mít vlastnictví dat. A já jsem tady měl různé úvahy. Já si myslím, že bychom měli vycházet ze stávajícího práva, ale zároveň se zamyslet nad tím, jakým způsobem tato data definovat. A nakonec, zda legislativa, kterou již máme, zda je dostačující. Um, jak to tedy vypadá s neosobními daty? Co to vlastně je? Pokud je o osobní data, tak tam k tomu máme velká nařízení, eh, která potom přijdou v roce 2018. Toto nařízení přijde v roce 2018 a my už máme velmi jasno v tom, co je osobní údaj. Ale co to jsou neosobní údaje? Je třeba 11 stupňů Celzia. A pokud tak je to neosobní údaj, ale bude to pro vás nějak užitečné pouze v kombinaci. Pokud eh, uvedu je 11 stupňů eh, Celzia ve stroji eh, při práci, anebo například venku a je to příliš velké chladno pro ten stroj, a pokud to tedy zkombinujete ta data, tak to má smysl. Jakým způsobem tedy definovat, co bude ta legislativa chránit? Tady je potřeba uh, Eh, se na to zaměřit. Někdy eh, řeknete, ano, my chceme vlastně eh, chránit vše, ale to je složité, protože informace byste měli v tom případě také chránit a měli byste zároveň upravit, jakým způsobem nastavíte přístup k té informaci. Takže ten, to současné právo by se dalo říct, že ano, je to v pořádku, máme tady nařízení pro soukromé údaje, soukromí, ochranu obchodního tajemství a tak dále. A máme tady také eh, právo v oblasti databází. A to je něco, co také bylo eh, vytvořeno v Evropě a možná, že s tím bychom také mohli pracovat. Takže otázka, jestli opravdu potřebujeme tuto legislativu a, eh, a tak toto chránit, máme chránit inovaci, ale tady není žádná inovace, to je pouze schromáždění určitých dat. Potřebujeme to proto, abychom měli transparentní přehledné trhy, Ehm, já tady zatím nevidím nebezpečí selhání trhu. A jde o vyvážení ehm, nějakých mezer ehm, moci. To tak je. Takže tady například jsou různé smlouvy, pokud jde o antitrustové eh, právo a, a tak dále. Ehm, tady máme soukromí eh, dát, tady máme nařízení Privacy by Design, tam je například pseudonymizace a tak dále, takže tam vlastně osobní údaje nepotřebujeme a pokud bychom potřebovali osobní údaje, tak bychom tady měli velký problém eh, kvůli eh, překážce specifikovaného účelu. Pokud budeme potřebovat osobní údaje v rámci big data, tak to tady v Evropě nepůjde kvůli tomuto principu. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkujeme vám. To jsou samozřejmě velmi důležité otázky. Autonomní systémy, zodpovědnost, elektronický subjekt a všechny otázky zpěté s daty velkého objemu. Děkuji vám za vaši prezentaci. Dalším řečníkem je pan Eddie Rolands, místo předseda pro výzkum a vývoj ve společnosti Siemens. Pan Rolands začal ve společnosti Siemens pracovat před eh, mnoha lety ve 20. století, pokud to tak mohu říci. Vystudoval chemii, ale je také doktorem filozofie a eh, pracoval v roce 2004 v kanceláři Siemensu v Bruselu. Nejdůležitější oblast výzkumu, kterému se věnoval, to znamená výzkum a vývoj a právo duševního vlastnictví a s tím zpětá politika, což je také zásadní téma z hlediska našeho dnešního slyšení. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za pozvání na dnešní slyšení. Já bych se rád zaměřil na digitalizaci výroby. To je klíčový pojem pro průmysl 4.0. Víme, že digitalizace začala eh, elektronickými knihami, streamingem hudby, streamováním hudby, ale nyní se tedy rozšířila i do oblasti B2B, to znamená business to business. A všechny ty folie, které vám ukážu, se budou týkat činnosti společnosti Siemens a budou spjaty s digitalizací. Digitalizace jako taková je pojem, který se týká celého řetězce od eh, vytvoření eh, výrobku až po jeho prodej a servis. Musíme si uvědomit, že tu jsou určité eh, úkoly, výzvy, které se změnily, musíme si uvědomit, že v tuto chvíli máme co dočinění s mnohem komplexnějšími výrobky, jak správně řekl kolega z, z Fraunhoferova institutu. Zákazníci chtějí mnohem individuálnější, komplexnější výrobky, kromě toho jsou tu mnohem větší objemy dat a také je potřeba dbát na energetickou účinnost. Musíte na to dbát, pokud chcete zůstat konkurenceschopní. Průmysl 4.0 je německý eh, projekt, který se snaží zaměřit na výrobní postupy po roce 2025 a snaží se dostat všem těmto novým výzvám a problémům, které jsou zpěty s digitalizací výroby. To znamená, že to zahrnuje všechny fáze od prvotní myšlenky až po realizaci daného výrobku. Bývá řeč o digitálním dvojčeti, o tom již hovořil kolega z Fraunhoferova institutu. Pokud se podíváte na ty fotky, tak e, můžete konstatovat, že to jsou tedy ty skutečné výrobky, ta skutečná výroba a Paralelně k té skutečné výrobě funguje ještě digitální výroba. E, pokud začínáte e, vymýšlet výrobek, tak máte ten design produktu i v digitální podobě a na digitální úrovni to pokračuje až po výrobu. E, také v laboratoři, když začínáte vymýšlet nějaké procesy, testy, tak e, postupujete i na digitální úrovni a e, celé to končí v chemickém závodě na pravé straně vidíte další obrázek, který dokazuje, že obě úrovně probíhají paralelně. To znamená, skutečný a virtuální svět fungují paralelně. Veškerá data, která jsou generována v rámci skutečné výroby, je možno využít k tomu, abychom do budoucna ty výrobní procesy vylepšili. Jaké jsou čtyři hlavní prvky, které k tomu potřebujete? To jsou ty pojmy, které jsou znázorněny vlevo. Potřebujete průmyslový software a portfolio pro automatizaci, to je tedy ten digitální podnik. To musíte tedy eh, vytvořit konkrétně pro svoje výrobky a služby. A kromě toho potřebujete další tři prvky, to znamená komunikační sítě v rámci výroby, potřebujete kromě toho svůj průmysl a svoje průmyslové zařízení zajistit, musíte se tedy věnovat kyberbezpečnosti a v posledku musíte poskatovat pro své zákazníky služby. To všechno může probíhat na takzvaných společných platformách. A tím se dostáváme eh, ke, eh, ke konkrétnímu praktickému příkladu, například eh, výroba Maserati Ghibli. V tuto chvíli probíhá na základě digitálního podniku právě tímto způsobem. Paralelně jsou tu využívána reálná a virtuální data, tak aby bylo možno výrobu optimalizovat od počátku až do konce. Podařilo se nám vytvořit výrobu, která je velmi účinná. Účinnost narostla o 30 a e, doba od vytvoření auta až po dobu, kdy se dostane na trh, se snížila ze 48 na 32 měsíců. Kromě toho jsme hovořili o robotech. Tady vidíte krátkou animaci, tak to vypadá robotika eh, ve výrobním závodě. Ty roboty dostávají k dispozici data, kromě toho spolu komunikují, čekají na sebe navzájem, dávají dohromady auto, skládají auto a pak se to posune k dalšímu kroku. To znamená všechny ty varianty, které v takovémto výrobním závodě závodě máme a které jsou řízeny roboty, jsou programovány zvlášť. Musíme tady naprogramovat každou jednotlivou variantu, ale jak to bude vypadat do budoucna, jak to bude vypadat eh, budoucnu. Pokud hovoříme o autonomních systémech, tak vycházíme z toho, že ty stroje budou moci individuálně posoudit, jaký typ auta v tuto chvíli mají před sebou a e, zvolí vhodný recept s vhodnou specifikaci. E, vy jim nebudete muset říkat, co mají dělat. To znamená, že oni, oni sami e, si budou schopny generovat výrobní kód a budou schopny modifikovat celý proces v závislosti na tom, který typ auta budou mít před sebou. My na tom stále ještě pracujeme a samozřejmě, že jak lidé, tak autonomní stroje budou těsně spolupracovat. Je potřeba, aby eh, tedy eh, roboti pracovali za spolupráce s lidmi a aby tedy eh, mohli fungovat i sami, pokud nebude k dispozici eh, eh, žádný pracovník. Tady tedy vidíme výrobní procesy u nás v Siemensu. My v tuto chvíli máme na celém světě 300 tisíc různých zařízení, mohou to být celé elektrárny nebo turmíny nebo e, lékařské tomografy, mohou to být tedy nejrůznější zařízení. Všechny tyto systémy generují data a pokud chcete tato data e, analyzovat, potřebujete takzvané doménové e, eh, know-how, to může být tady v oblasti eh, zdravotnictví, energetiky, dopravy. Kromě toho potřebujete takzvané kontextové know-how a kromě toho potřebujete mít algoritmy pro analytické zpracování dat. A pokud eh, máte všechno, veškeré toto know-how, můžete to, eh, z toho vytvořit smart data a díky tomu můžete optimalizovat výrobu, šetřit energii, tak jak už jsem vám to ukázal. Dobrým příkladem je eh, ten, to velké zařízení v CERNu v Ženevě, které většina z vás zná. Je to obrovské zařízení, které vytváří elementární částice. Je to největší stroj na světě, který vytvořil člověk. Má eh, průměr 50, 27 kilometrů, je supervodivý od 1,7 kelvinu a kromě toho integruje eh, činnost 600 eh, kontrolních systémů, obsahuje 18 000 senzorů a ovladačů a je velmi náročné provádět kontrolu takového systému, jestli všechno dobře funguje. Já tady nehovořím o vědeckých datech, která jsou generována, ale pouze o tom, jak je možno udržet tento systém v chodu a jak je tedy možno zaručit e, to, aby dobře fungoval. Toto celé generuje 100 terabitů e, za den. Kromě toho e, tento stroj každou sekundu generuje 400 terabitů eh, vědeckých dat, eh, pokud jde o analýzu těch kolis částic. To znamená, že potřebujete analytické procesy, které vám umožní zlepšit činnost eh, stroje a pokud dojde k nějakému problému, tak dříve to trvalo dva týdny, než se přišlo na to, čím ten problém může být způsoben. A dneska díky lepší analýze dat je možno ten problém objevit během 30 minut. To znamená, že to je příklad dobrého fungování Eh, dat. A rád bych skončil tímto, eh, touto folií internet věcí. Eh, o tom všichni hovoří, nicméně pro naše zákazníky, kteří tedy provozují kritické infrastruktury, ať už jsou to sítě, elektrárny nebo cokoliv jiného, naši zákazníci mají mnohem vyšší požadavky, pokud jde o zodpovědnost, ochranu dat a tak dále. A právě proto to necháváme na nich. Oni se mohou rozhodnout, jestli eh, použijí tzv. internet věcí, kdy jsou veškerá data přesouvána na cloud a je je možno využít, anebo jestli budou svoje data spravovat lokálně, to znamená, že ta inteligentní data se vytvářejí eh, generují logálně a posílají se ven pouze tehdy, pokud je potřeba provést například nějakou údržbu, ale data vlastníka toho zařízení zůstávají eh, u něj. My tomu říkáme web of systems, protože systémy mohou komunikovat mezi sebou navzájem a nemusí ta data vždycky eh, posílat do na síť do internetu. To znamená, že je eh, to trochu filozofická záležitost, ale je to v rámci postupu B2B velmi důležité. To znamená, že to je všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Takže eh, pokračujeme eh, krok po kroku novým systémům, eh, to už je ta robotika. Tak ještě jednou děkuji moc krát. Digitální Digital Enterprise je velice důležitý pro budoucí vývoj. Teď bych rád požádal čtvrtého řečníka, pana Fredrika Kekelejného, generálního ředitele skupiny Enevo. Eh, jak jsem si eh, přečetl, vy jste skutečně podnikatel, jste zakladatel eh, této firmy Enevo, jste také generální ředitel. Je to tedy nová firma ve Finsku, která revolučním způsobem řeší otázku likvidace odpadů a recyklace je to vůbec nejhospodárnější eh, sběr odpadu a likvidace odpadu. To je skutečně odvětví mimořádně zajímavé. Máte slovo, prosím. Děkuji pro mě ctí být zde. Já nejsem doktor ani profesor. Eh, já jsem pouze podnikatel, který se soustředí na nové eh, zakládání nových firm a chtěl bych uvést několik praktických Eh, zkušeností z toho, jak pracujeme s těmi velkoobjemovými daty při řešení problému eh, v tomto konkrétním odvětví. Takže eh, podívejme se teď na tu moji firmu. Byli jsme založeni v roce 2010. Naše představa byla taková, že budeme používat senzory pro sběr údajů které souvisejí s celým tím eh, procesem. Eh, eh, uvědomili jsme si, že právě odvětví likvidace odpadu a recyklace v podstatě vůbec nebylo těmito novými technologiemi zatím dotčeno a proto jsme se rozhodli, že budeme dělat věci novým způsobem. Centrála naší firmy je ve Finsku Kromě toho máme také eh, zastoupení v jiných částech Evropy, také v Japonsku a v Severní Americe. Možná, že mnozí z vás to nevíte, ale eh, odpadové hospodáři, před, hospodářství představuje obrovské průmyslové odvětví. Je to v podstatě daleko eh, větší odvětví než například výroba mobilních telefonů. Eh, představuje asi 1 bilion eh, trhu ročně. A tato částka roste každým rokem. Eh, to vlastně odráží určité megatrendy, které, které, které vidíme v tomto odvětví. Lidé, kteří žijí ve městech, generují dvakrát více odpadů odpadů, než lidé, kteří žijí na venkově. Eh, to je zajímavý a překvapivý fakt. Existují stovky a stov, sto tisíce kontejnerů na odpady na celém světě. Existují také miliony eh, popelářských vozů. Eh, co se týče toho trhu, který představuje jeden bilion, tak jedna pětina jde, pardon, 50% jde do logistiky ale tyto logistické operace často vycházejí z domněnek a nevycházejí z reálných dat. Tímto způsobem se provádí eh, sběr odpadu v současné době. Existují ty tisíce miliony eh, kontejnerů, vycházíme tedy z těch domněnek a každý den nebo každý druhý den, každý týden je potřeba zajet k určité nemocnici, k budově a tak dále, kde se provádí sběr eh, odpadu, záleží pochopitelně na tom, kolik je takové odpadu generován na daném místě. My bychom chtěli eh, před, předělat tento statický starý model na model, který vychází z dat, tak abychom věděli přesně, kam máme jet, kolik tam je v, eh, v dané chvíli již odpadu a tak dále. Toto jsou věci, které určitě všichni znáte. Eh, jeden ten obrazek je z Finska, ten druhý je z Barcelony, toto je také z Finska a také z dalších měst v Evropě a představuje to určitě problém. Někdy zkrátka ten vůz popelářský přijede, přijede příliš pozdě a tím vytváří si tyto problémy. Čili my jsme udělali asi toto. Vytvořili jsme určitý senzor. Eh, do toho, eh, tady můžeme potom do toho vložit ehm, informace o eh, každém kontejneru a tyto data potom převádíme do cloudu nebo do cloudové platformy, potom to eh, analyzujeme a potom víme přesně, kdy takovýto kontejner bude plný. Eh, na základě toho můžeme tedy vypracovat plán optimálního sběru to odpadu. Eh, díky tomu se nám podařilo snížit náklady spojené se sběrem odpadu o 50 a to v celé řadě městských částí. Jedná se skutečně o miliony, miliony eur, které můžeme ušetřit na eh, rozpočtech jednotlivých měst a městských částí. Ty eh, sensory jsou v podstatě pouze jakousi metodou pro generaci dat. Eh, sbírají data, vytvářejí sbírají takové informace o teplotě, o pohybu a tak dále. Víme tedy, co se děje v každém jednom kontejneru. Ty Eh, zisky z toho jsou pochopitelně jasné, ty provozní náklady jsou daleko nižší. Kromě toho to vede také k, většímu, k větší recyklaci. Pokud víme, kolik máme eh, odpadu, potom dobře chápeme, jakým způsobem se tyto věci dají recyklovat. Eh, například výroba eh, ocely eh, z recyklovaného materiálu může ušetřit až 75 energie ve srovnání s tím, když získáváme tento materiál nový. A jestliže budeme více efektivně, efektivnějším způsobem recyklovat, to znamená tím, že budeme využívat nové systémy, nové technologie, nová data, tak nebudeme muset vlastně za chvíli vůbec objednávat suroviny. Budeme zkrátka vycházet z toho, co máme k dispozici z recyklovaných materiálů. Tady máme něk- eh, ukázku některých e, zákazníků, e, například Holandsko, to skutečně je velice velký průkopník, co se týče sběru a likvidace odpadu, e, také ve Velké Británii, v londýnských čtvrtích, e, tam jsou obrovské populace e, Eh, také spolupracujeme s velkoměsty v Severní Americe. Eh, vlastně technologie tady předělává eh, způsob, jakým fungují města. Myslím si, že technologie mohou nám pomáhat a mohou věci měnit. Snažíme se využívat technologii co nejvíce, tak aby naše výstupy byly stále efektivnější, tak abychom zajistili lepší služby a také lepší život pro naše zákazníky. <clears throat> Byli jsme také úspěšní eh, v Japonsku, což je poměrně výjimka, výjimečné pro novou eh, evropskou firmu, aby se uchytila hned eh, v Japonsku. To je všechno, děkuji vám. <clears throat> Děkuji, děkuji za tuto prezentaci, za ty konkrétní příklady. Pochopitelně, že se nesetkáváme každý den jen s mobilními telefony, ale také s odpadem, takže víme, jak důležitý je tento problém a jeho řešení. A nyní, vážení kolegové, zahájíme kolo otázek a odpovědí. Kolega Bony skupina EPP. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji ehm, řečníkům za prezentace, za inspirující náhled eh, na průmysl 4.0 a na vztah mezi eh, průmyslem 4.0 a daty e, velkého objemu a robotiky. Já si myslím, že tady musíme rychle začít, pokud chceme, abychom drželi e, krok e, s vývojem a aby naše podniky byly konkurenceschopné. Co si myslíte za prvé o podmínkách pro rozvoj této oblasti v souvislosti s propojeností, konektivitou, pokud jde tedy o infrastrukturu, vysokou kvalitu infrastruktury a sítí. Eh, velmi výkonná centra pro eh, high computing, tedy pro zpracování dat všude v Evropě. Co si myslíte o komunikaci nejen mezi uživateli, jakožto lidmi, ale uživateli eh, ve formě strojů, v podobě strojů. Jak zajistit lepší infrastrukturu pro rozvoj této oblasti? Mé eh, druhé téma, které bych chtěl zmínit, souvisí eh, s tím, co říkal pan Puc, eh, tedy kdy data jsou určitým zdrojem já souhlasím s tím, že my tady musíme eh, řešit problém vlastnictví dat, to je pravda, ale musíme také chápat, eh, kdo ta data generuje, protože v tomto procesu data negenerují pouze, pouze lidé, ale velmi často jsou data generována automaticky. Eh, stroji. Pravidla důležitá pro data, ochranu dat, bezpečnost v oblasti dat v oblasti osobních dat, to by se mělo lišit od pravidel, pokud jde o data eh, produkovaná stroji. Jak si, eh, do, jak si myslíte, že bychom mohli vyřešit tento problém vlastnictví dat a jak eh, přistupovat k tomu pochopení, že tato ekonomika se zakládá na zpracovávání dat v první řadě? Dále by mě zajímaly vztahy mezi lidmi a roboty. Já tady souhlasím, že my samozřejmě potřebujeme určitá pravidla pro tuto spolupráci a potřebujeme také komunikaci. A pokud to dobře chápu, tak tady nejde pouze o eh, mechanickou spolupráci, jde třeba o využití eh, našeho hlasu, hlasu osob a teď již existují aplikace, které eh, jsou eh, důležité, eh, kde vlastně můžeme přes smartphone naším hlasem odeslat něco strojům. Takže tady jde o spolupráci a co tady potřebujeme k tomu, když takto spolupracujeme s roboty nebo pracujeme s roboty. A pak mě zde by zajímal ten koncept té odpovědnosti, o kterém hovořil pan profesor Brojtykam, ten eh, e-subjekt. A eh, tady někdy bychom měli být obezřetní, když hovoříme o odpovědnosti eh, v tradičním slova smyslu, protože my tady potřebujeme nová řešení a musíme se nad tím vším zamýšlet. Eh, tady existují určité práce eh, výboru jury a mm, já si myslím, že výbor ITRE by se také měl mnohem více zapojit do těchto věcí, než zapojen je. Takže souhlasím s tím, že ano, potřebujeme mít pravidla, ale myslím si, že bychom neměli regulovat nadměrně. Eh, čtvrtý bod souvisí s designem produktu, protože tady máme novou možnost designu produktů a služeb a můžeme eh, ty eh, služby a produkty eh, vlastně šít na míru, personalizované služby například. A to je nová přidaná hodnota. Myslím si, že to je právě velký přínos průmyslu 4.0, ale abychom to mohli využít, tak budeme potřebovat to, co říkal pan Roland, budeme potřebovat eh, platformy eh, pro komunikaci, eh, bezpečnost a služby v oblasti průmyslu, pro propojování těchto věcí. Takže musíme se zamýšlet nad platformami v novém um, slova smyslu. Děkuji, říká pan předseda. Ještě mám jednu otázku, říká řečník. Hovoříte příliš dlouho, říká pan předseda. Mám tady ještě jednu věc k regulaci. Víte co, eh, možná dostanete čas dodatečně. Je mi líto, ale už vás musím přerušit, říká pan předseda. Takže další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Nyní jsme toho mnoho slyšeli o technologické stránce průmyslu 4.0, o ekonomické stránce, o tom, že je potřeba jednat, jsou tady nové obchodní modely, musíme k tomu nově přistupovat, nově eh, se nad tím zamýšlen. A já jsem chtěla zmínit ještě jeden aspekt a to je otázka eh, zaměstnanců na ty musíme také myslet. To není pouze otázka eh, řídících rád, které zvažují eh, nové obchodní metody, eh, přístupy, jak se pouštět do nového rizika a tak dále. Před novými významy stojí právě také zaměstnanci, takže mě by zajímalo na základě vašich zkušeností, v jakých firmách to proběhlo velmi pozitivně, nebo jsou některé země, kde to velmi pozitivně probíhá, máte nějaké e, příkladné e, e, státy, pokud jde o vzdělávání, nebo jak se, zkrátka dobré příklady právě spolupráce v rámci průmyslu 4.0, jsou na to nějaké studie, které se tím zabývají, nebo budeme potřebovat nové studie eventuálně. Protože pokud jde o zaměstnance, tak eh, velmi často jsou opomíjeni v této diskuzi. Možná, že je potřeba eh, vést sociální dialog na toto téma na evropské úrovni. Mám ještě druhý dotaz. My eh, na výboru se také zabýváme občanskoprávními aspekty robotiky a vy jste o tom pohovořili velmi dobře a já tady mám jednu, nebo a pokud jde o data velkého objemu, tak Tady už se zmínila infrastruktura. Co my potřebujeme, pokud jde o rozšíření širokopásmových sítí? Děkuji. Thank you very much, madam. Děkuji. Pan Tošanovský jménem EKR, prosím. I will speak in my mother language. Děkuji, budu hovořit česky. Chtěl velmi poděkovat za <clears throat> skutečně, eh, skutečně velmi zajímavou diskuzi a myslím si, že velmi aktuální, protože v současné době eh, tady v parlamentu na, v různých výborech vedeme debatu o pozici robotů a ať již v právní rovině nebo v rovině podpory výzkumu, vývoje, anebo i o diskuzi, nakolik eh, jít do normalizačních metod, které by ve svém důsledku taky ale mohly být velkou brzdou, protože by stanovovaly příliš přísná kritéria. Eh, mě by velmi zajímal váš pohled, kde by měla být právě role, eh, protože jsme parlamentem, eh, legislativním orgánem, kde by měla být ta role legislativy. Velmi děkuji panu profesoru Brojtigamovi, hm, který říká, stačí nám souča- částečně to, co jste říkal, nechci, nechci komolit vaše slova, ale stačí, vystačíme si se současnou legislativou, v mnoha případech, protože eh, někdy legislativa může strašně zbrzdit celý, celý výzkum a vývoj v dané oblasti. Eh, myslím si, a to je můj názor, jestli je správný, že bychom spíš se měli soustředovat na podporu školství, podporu výzkumu, eh, nástrojů pro rozšíření infrastruktury, nejen té dálniční, ale i té té infrastruktury informační, velkých výpočetních a, a dálnic informačních, které by zjednodušovaly spojení. Eh, mám obavu, že pokud bychom šli do roviny eh, těch regulací, že, by, že bychom mohli zbrzdit vývoj, protože konkurence je tady obrovská, tato žene dopředu a administrativa nestíhá my vlastně vši, vždy jen přijímáme legislativu, když už se to někam posunulo. iCloud vznikl bez jakékoliv účasti administrativy, ten vznikl z potřeby eh, informačních systémů, protože už jim byly úzké staré modely. Eh, stejně tak, a to navazuje na mm, pana ředitele Rolance, jestli když začneme příliš do toho zasahovat a budeme používat optimalizační metody, které řekneme, to je ten správný a při nasazení stejných optimalizačních kritérií eh, budou nám vypadávat stejná auta. Bude to nuda, protože ty modely budou počítat pořád to stejné a můžeme zabránit i eh, tomu obrovskému myšlenkovému potenciálu, který se bude zase utrhávat. Vždycky budeme, ta administrativa bude zatím. Eh, velmi by mě zajímal váš pohled, co by parlament měl při této skoro revoluci před náma, jakou pozici by měl zaujímat. Jestli by to měla být velmi aktivistická pozice, anebo spíš eh, pozice, kde máme ty bariéry otevírat a bourat, bourat eh, ty zaběhané, zaběhané eh, myšlenkové schémata, protože nic horší než unifikační nuda není nic horšího. Já chci pořád, aby auta byla zajímavá, abych si mohl vybírat. Děkuji, bylo to skutečně velmi zajímavé a děkuji za ty Thank hodně filozofické much. slova. Děkuji. Thank you. Thank you very much, eh, colleague, for your intervention. Děkuji, kolego, za vaše vystoupení. Uh, ano, uh, chápu váš dotaz, pokud jde eh, o to, abychom nebrzdili ehm, průmysl, abychom příliš do toho nezasahovali z toho legislativního pohledu. Dobře, takže děkuji. A nyní pan Bytykofr za zelené, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pánové, za vaše prezentace. Mám tu několik dotazů. Nejprve bych se rád zeptal pana Puce. Vy jste zmínil také to, že Čína podporuje Eh, ten te- velký technologický posun směrem vpřed, ten skok směrem vpřed. Například eh, ta strategie Made in China 2025, kde jsou tedy explicitně eh, formulovány cíle, které Čína v tomto ohledu sleduje. Mě by v této souvislosti zajímalo, co byste rád poradil. Jaká, jakou strategii by Eh, měl evropský průmysl sledovat, jakou strategii by eh, měli eh, sledovat Evrop- ti, kteří v Evropě rozhodují. Možná, že víte o tom případu Kuka, pan komisař Oettinger k tomu jednoznačně vyjádřil svůj názor. To znamená, že Evropa by měla se stát zastáncem průmyslu, který je strategický, pokud se chce, pokud chce být i nadále Eh, předvojem v technologickém vývoji. To znamená, že bych se vás rád zeptal, jestli máte určité obavy, pokud jde o Čínu. Druhá věc. Malé a střední podniky ve vašich prezentacích nebyly na předním místě, nebyly tu příliš zmiňovány. A zároveň je to tak, že se jich to bezprostředně týká. Proto bych se rád zeptal na jaké úrovni bychom měli provádět standardizaci na úrovni evropské, na úrovni mezinárodní, jak byste k tomu rádi přistoupili? Co byste nám v této souvislosti poradili? A za třetí digitální dovednosti. Já si myslím, že je veřejné tajemství, že velký velká část našich pracovníků zatím neovládá digitální eh, technologie dostatečně, nemá dostatečné dovednosti. To znamená, že se vás ptám, jestli je tady mm, prostor pro evropskou iniciativu, která by se tím zabývala. Z hlediska rozvoje jednotného evropského trhu by se mohlo zdát, že by takovýto prostor e, byl. Nicméně, pokud se podíváte na kompetence e, členských států nebo regionální kompetence, tak je ta otázka mnohem složitější. To znamená, že bych se vás rád zeptal, jak to vidíte. A nyní tady pan Kohlíček, pan místopředseda jménem GUE. Prosím. Pane předsedo, já bych mluvil také česky, tak jako můj kolegáček tak zaprvé máme vysokorychlostní internet, čili data jsme schopni už dneska relativně rychle přesouvat. Za druhé, hodnocení dat je většinou separováno od vlastnictví. Například hvězdáři sbírají obrovské množství dat, zveřejňují na internetu a jiní lidé se právě tím hodnocením těch dat zviditelňují a dělají nové objevy. To je typický příklad využití dat, která někdo jiný sebral a pokud bychom tomu zabránili jakoukoliv ochranou, tak se neposuneme dopředu. Automatizace. Eh, v automatizace mm, rád bych, kdyby páni profesoři se někdy přišli podívat do provozu, já bych jim doporučil třeba automatickou výrobu obalového skla nebo automatickou výrobu plochého skla. Tam uvidí na jedné straně měření, sběr dat vys pan který s tím udělal velký úspěch u sběru odpadů, ať už je to písek nebo další suroviny. Na druhé straně řízení. Jsou tam všude regulátory, všechno má jednotný protokol, všechno to sbírá data do konkrétních míst, standardně je to upravuje a na konci, podle požadavků, se řežou například u plochého skla desítky různých formátů, které se pak automaticky skládají. To je to, čemu říkáte Industry 4. V obalovém skle to samé. Ten stroj má automatické řízení, vyrábíte stejný produkt, stejně ho automaticky nastavíte. A co dělají lidé, co pracují lidé, kteří tam pracují? Jsou to mechanici, opraváři, programátoři, a dopravují na vstupu a na výstupu. To jsou ty běžné provozní věci a ty další věci mohou pracovat například v Fraunhoferově institutu, aby vymysleli další stupeň takovýhle linek. Ale víc už se dál nedostanete. Tak to je jenom několik poznámek. A ještě bych chtěl k tomu, jak se ptal kolega, myslíte si, že je vhodné, abychom udělali jednotný protokol pro sběr dat která se budou pohybovat po sítích? Děkuji. Uh, thank you very much. Kolik Dario Tamburano. On... Děkuji, kolega eh, Dario Tamburano, ENF. Děkuji eh, všem eh, řečníkům za to, že nám tady prezentovali eh, tyto technologie, eh, které jsou již v některých částech světa realitou. Máme tady nové výzvy, eh, nejenom v oblasti legislativy pro tuto chvíli, ale i hm, již do budoucnosti. Mám tady dotaz na cloud, big data, internet věcí. Zítra budeme hlasovat o pozici ITRE k novému nařízení Energy Eh, označování eh, a mě by eh, zajímalo, jak je to s se smart appliances, to znamená domácí eh, přístroje, kde jsou čidla, eh, která jsou propojena eh, v síti nebo propojena s inteligentními telefony uživatelů. Data spotřebitelů potom mohou být využívána. Myslíte si, že tato data budou opravdu užitečná, že mohou být užitečná nejenom pro kvantitativní, ale i kvalitativní řešení. Mohlo by to vést k tomu, že klesnou eh, poplatky pro koncového uživatele. Eh, je průmysl již připraven taková eh, zařízení, takové přístroje uvést na trh? A jak to vypadá na jiných kontinentech, v Ázii, v Americe? Jsou tady již strategie zákonodárců mimo Evropu? Děkuji. Much. Uh, Děkuji. Děkuji. Um, Edward Martin je další. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaše prezentace a opravdu eh, jsem v údivu eh, když vás poslouchám, tak mám pocit, že už nejsme daleko od situace, eh, kdy eh, jeden člověk, který řídí podnik, zmačkne jeden eh, čudlík, jeden tlačítko a bude řídit opravdu vše. Ale máme tady také naše organizace práce a tady jde o vztah k práci. Tady je otázka, kdo zaplatí náš sociální model, protože na tento bude mít také dopad. Je zřejmé, že průmysl 4.0 eh, se modernizuje, přináší velmi rychlou modernizaci a jak jste to tady podrobně eh, vysvětlovali, tak to nám samozřejmě pomáhá v našich diskuzích. Nikdo nám už nebude moci říkat, že je složité nebo téměř nemožné vystopovat eh, zpětně produkty, které jsou vyráběny, tedy mít tam zpětnou eh, sledovatelnost. Eh, například, když se říká eh, o přizpůsobení uhlíku na hranicích, že to vlastně není možné, ale my teď máme odpověď pro všechny ty, kteří mají tyto poznámky. Eh, potom jsem měl určité otázky na piráctví, ale na to už jste částečně odpověděl. Zajímalo by mě, jestli průmysl 4.0 je dezumanizovaným průmyslem bez tedy lidské pracovní síly. A závěrem musím říci, že toto urychlení modernizace, to, je, eh, to vypadá pozitivně, ale mě by zajímalo, jestli současné sítě jsou přizpůsobeny potřebám průmyslu 4.0. To tedy několik stručných komentářů z mé strany. Děkuji. Eh, Děkuji, kolego. Děkuji jak za ty připomínky, tak za dotazy, vážení kolegové. Má ještě někdo, eh, chtěl by ještě někdo požádat o slovo, protože pokud ne, eh, myslím kromě pana Bonyho, protože pan Bony dostane možnost ještě dále eh, se vyjádřit. Takže pane Bony, vy jste chtěl ještě něco říci, já jsem vás přerušil, takže teď, teď máte možnost. Pane eh, předsedo, ono to bylo ale zmíněno mými kolegy. Je to otázka, jakou vlastně potřebujeme regulaci. Eh, jaký potřebujeme regulační a také neregulační eh, eh, rámec pro řešení těchto otázek. Myslím si, že je velice důležité, abychom všichni chápali to, že existuje určitá konkurence mezi technologií a legislativí. A technologie většinou zvítězí, protože je rychlejší než legislativa. Takže já si myslím, že je skutečně velice důležité eh, mít eh, pravidla, ale to neznamená, že potřebujeme mít silnou regulaci. Potřebujeme se zamyslet nad tím, ve kterých oblastech budeme potřebovat například eh, měkké právo, například sebe, regulaci, také různé kodexy chování. To jsou věci velice důležité. Ale pochopitelně, jestliže hovoříme o těch klíčových řešeních, pak eh, musíme využívat tu existující legislativu. A vy jste se soustředil na tu otázku odpovědnosti ve vztahu k robotům. Tady neexistují žádné jednoduché odpovědi. Já bych vám velice chtěl ještě jednou poděkovat za tu prezentaci a za celou tu koncepci té E eh, osoby. Já tomu vnímám, že i vy, tak jak si se trošičku držíte od, toho, od této koncepce dál. Čili mě by zajímalo, co vy si myslíte, jaký regulační rámec by byl užitečný a současně také by podporoval další vývoj. Ale ostatní věci již zmínili kolegové. Děkuji. Takže myslím, že teď bychom mohli dát slovo opět našim řečníkům. Pokud bych vás mohl požádat, jestli byste mohli brát eh, ty otázky postupně eh, a reagovat na ně. Čas na to máme. <clears throat> Děkuji. Ano, otázek tady zaznělo hodně, já jsem si všechno zapisoval, ale nevím, jestli jsem si zapsal úplně všechno. Rád bych eh, začal panem Marténem. My si eh, nemyslíme, že by to dehumanizovalo naše továrny, protože máme velice dobrý příklad v Hamburgu, máme tam velice moderní eh, továrnu, eh, která v současné době funguje na bázi průmyslu 4.0. Těch 12 zaměstnanců tam je stále stejně, zvyšila se ale produktivita a také dovednosti všech těch eh, pracovníků, kteří jsou neustále znovu a znovu zaškolováni, jsou eh, připravováni na to, aby byli schopni reagovat na to, jak se vyvíjí nové technologie. Myslím si, že kdybychom to bývali neudělali, kdybychom nešli bývali touto cestou, tak si myslím, že tato továrna asi by byla již zavřená dneska, protože by nebyla konkurenceschopná. Čili Eh, jestliže chceme být konkurenceschopní, tak musíme pochopitelně jít krok za krokem, eh, tak jak nám to určují tyto trendy, protože jinak se bude všechno, všechny tyto věci dělat v Číně a jinde. Eh, v současné době existuje určitá studie o robotice, kde se říká, že v Německu je asi 280 robotů, Eh, na 10 tisíc zaměstnanců, eh, v Koreji je to 300, eh, v Japonsku 400, čili jak vidíte, skutečně stále ještě máme prostor pro další zlepšení, ale jestliže už teď se jde to, jde toto, touto cestou v Koreji, v Japonsku a v Americe, tak my musíme jít stejnou cestou, taková je realita. A já musím říct, že alespoň v Hamburgu nedošlo k žádnému poklesu počtu pracovních sil v této továrně. Co se týče využívání dat a optimalizace, eh, vždy na konci eh, je jeden stejný model. Jestliže eh, se díváme například na to, jak vypadá auto, které by mělo být proti odporu větru, tak pochopitelně naši zákazníci hrají v tom všem svoji roli vidí, jak vypadá daný design, ať už na o Maserati, nebo o Porsche, nebo o Volkswagen, eh, nebo o eh, jiné značky. Já si myslím, že každá tato eh, značka si bude držet svůj trend a určitě to nepovede k tomu, že všechna auta by byla úplně stejná. To vyřeší trh, si myslím. Co se týče těch modelů standardizace, neomezování věcí, myslím si, že standardizace nebo normalizace by Eh, měla jít cestou globální standardizace, standardizace eh, což by souviselo pochopitelně také s měkkou regulací a také s rychlým přizpůsobením se nově vznikající situaci v průmyslu, protože pokud bychom touto cestou nešli, tak bychom za chvíli byli mimo hru. <clears throat> Co se týče propojenosti, pochopitelně infrastruktura je velice důležitá, to potřebujeme. Eh, eh, pro tu eh, průmysl 4.0 budeme pochopitelně používat to široké pásmo, budeme ho potřebovat a je velice důležité, aby široké pásmo a také rychlost přenosu dat byla co nejvyšší, což v současné době není úplně možné ve všech částech v Evropě a přitom takovýto e, e, široký, širokopásmová e, přenos dat bude naprosto zásadní pro další vývoj. Pochopitelně můžete potom ještě dodat něco později během naší diskuse. Ještě někdo myslím, se ptal něco velice konkrétního. Ta otázka byla položena panu Kekelejnanovi. Já bych chtěl říct si něco o té konektivitě, o tom propojení. Eh, to je právě oblast, eh, ve které my eh, jsme velice aktivní, to jsou tyto senzory, které používají ti velcí provozovatelé v různých částech světa. Myslím si, že komerční aktivita, to vidíme například na té technologii, kterou známe z těch smartphonů, kde dochází teda k propojení dat a Eh, co se týče té evropské úrovně, tak tady si myslím, že bychom eh, se měli zbavit všech těch poplatků za roaming a podobné věci. Měli bychom mít určitou platformu pro eh, sítě, která by nám umožnila tu konektivitu a která by potom umožnila nové inovace e, jak pro malé, tak středně velké podniky, e, které by potom přicházely s novými inovacemi nových e, technologií, vytvářely nová, da, nová, nová data a podobně. Dejme tomu před deseti lety všichni operátoři se chtěli dostat výš v tom hodnotovém řetězci A e, myslím si, že e, tele, operátoři e, vlastně si vytvářejí své vlastní, své vlastní řešení, své vlastní platformy, tak aby pro sebe získali větší část toho hodnotového řetězce. A to je určité riziko, podle mého názoru. Jinými slovy, to bude znamenat E, velký počet jednotlivých senzorů a to představuje velký, velké riziko. Další věc, o které se zde hovořilo, e, to, se, to byla otázka týkající se vztahu mezi veřejným a e, osobním. Myslím si, že jestliže máme údaje od třeba od města nebo od státu, tak pokud se tyto daty sbírají, tak by měly být na veřejných entitách, ale pochopitelně musíme z těch dat získat informace. Jakým způsobem můžeme získat tyto informace, to je věc, která vyžaduje obrovské množství práce, analýz, algoritmů a tak dále. A to by nemělo být eh, dostupné veřejnosti, i když je to dostupné na nějakých veřejných sítích, protože ty e, soukromé subjekty by měly mít možnost poskytovat služby a technologie e, a na základě toho v podstatě úspěšně podnikat. E, a společnost funguje právě na základě toho, že vytváří zisk a dává práci lidem. Děkuji. Eh, děkuji, pane Kekalejnenovi. Já rád eh, bych eh, se teď rád obrátil na pana Puce, jestli by byl tak laskavý a reagoval na ty připomínky a otázky, které se zazněly. Dámy a pánové, nejprve eh, se nebudu omlouvat za to, že jsem profesorem na Fraunhofer Institut eh, a zabývám se eh, vědou. A jsem velmi rád, že nejsem politikem, protože vám mohu říci, že ať už budete dělat cokoliv v oblasti této problematiky, tak to dělejte velmi rychle. Eh, my tady eh, žijeme ve světě, kde toto téma není pouze téma, o kterém se diskutuje. A pamatuji si, že před pěti lety náš institut eh, tady hovořil o tomto tématu a Hovořilo se tam o tom, že tam musíme zahrnout lidi a teď hovoříme o robotech a tak dále, ale já si myslím, že by bylo mnohem zajímavější, kdybychom hledali způsob, jak to využít, poskytovali tuto nabídku, protože mladí lidé s tím již pracují. mě je 55 let nebo dokonce trochu více a já jsem se naučil to používat. Oni to používají automaticky, přirozeně takže ono to opravdu přijde, takže bychom měli vytvářet inovace a, a Eh, velké společnosti i Siemens teď vytvářejí inovační huby pro startupy, protože vědí, eh, že inovace eh, v silném organizovaném systému se všemi regulacemi se dělá velmi těžko. Takže teď to dělají opravdu ty společnosti. Takže prosím, přijmejte legislativu velmi rychle a dělejte to tak, aby se to dalo dobře využívat. Protože eh, teď jsou tady, je tady určitá generace, která se to naučila, starší generace, která se to naučila eh, tedy používat, ale pak je tady mladá generace, která to využívá zcela přirozeně. Potom pan, paní Lama, když jsme vytvářeli eh, naší Research Factory, tak první návštěvníci byli z Evropské unie a chtěli vědět tedy, co děláme. Ale my, když jsme začali před 25 lety, kde jsme měli nějaké simulace eh, těch technologií, tak všichni lidé v průmyslu říkali, my nemáme ty správné systémy, to vše je příliš rychlé, je to příliš eh, komplikované, nemáme data a tak dále. Ale přesto se to stalo a teď, eh, teď tady máme 100% této simulace a to stejné se stane s daty a prostě se to stane. A zajímavé teď je nalézt lidi, kteří to užívají a by mohli věci dělat postupovat jinak. A já si myslím, že tady máme velkou příležitost, i panu Kohlíčkovi bych řekl, to, co jste eh, tady říkal eh, se, eh, s tím sklenářským průmyslem, tak to není žádný nový biznisový model, to je prostě automatizace, ale tady jde o to, že je to úplně nové a že na základě tady té technologie se budou vyvíjet nové produkty. Tam to není pouze otázka automatizace. Potom ta otázka k té Číně, eh, pan Bytykov, já jsem překvapen. Myslel si snad někdo, že se to nestane, eh, když tady máme Google? Na naší univerzitě v Chemnicu máme 10% zahraničních studentů, většina z nich z Číny. V současnosti tam Eh, máme v podstatě děti jenom těch nejbohatších Číňanů, ne ty nejlepší studenty, ale co se stane, až budeme mít ty nejlepší eh, studenty z Číny? Dovedete si to představit? Je to obrovský proces. Myslím si, že to je téma, eh, kde se musíme učit, musíme být rychlejší, musíme být inovativní. A to byla také ta moje myšlenka tohoto obrázku z toho, toho okruhu. Tady nejde o fyzikální eh, zákony, tady to nejsou, eh, tady nejde o objevy. Nemůžeme říct, že naše počítače nejsou dostatečně rychlé. To vše už se děje. Eh, teď jde o to, abychom doplnili, překlenuli ty mezery, abychom měli dobré sítě, abychom přinesli nové myšlenky a tak dále. Ale stane se to. A, a tady většinou tady v Číně se musíme jednak učit, protože tam můžou mít také špičkové technologie a potom Ale to všechno se zkrátka stane, takže tady musíme velmi pohotovně reagovat. To byl velmi dlouhý způsob, jak říct ne, nemáme žádnou strategii. Rozumím tomu správně? Ano. Děkuji. A teď prosím, aby pan Brojtigam odpovídal. Máte slovo. Děkuji. Eh, já bych vás chtěl povzbudit. Vy jste opravdu na pravém místě. Eh, toto už není věc národní úrovně, toto je otázka mezinárodní, minimálně evropská, takže pokud se zamyslíte na, nad diskuzemi eh, o, o Privacy Shield EU, USA, tak na národní úrovni se to prostě neprobírá. Je potřeba to řešit na evropské úrovni a proto potřebujeme silnou evropskou eh, legislativu a musíme se zamyslet nad tím, jaká by ta legislativa měla být, protože bychom měli být velice obezřetní, eh, pokud jde o naši eh, regulaci. Ano, Mělo by to být regulováno na evropské úrovni, ale musíme pečlivě vybírat, kde a co. Pokud jde o vlastnictví dát, tak to je velmi obtížná věc, protože tam nemáme žádný koncept. No, to není jako otázka autorského práva nebo uh, ne, neférového obchodu, ale uh, je to uh, ne, zkrátka takový zlomek něčeho a proč bychom to měli eh, chránit, protože je to pouze generováno stroji, jaksi náhodně, je to generováno těmi, kdo mají peníze na to, aby měli ty stroje, aby je mohli provozovat. Proč bychom to měli chránit? Jaký je proto důvod? A nad tím se musíme pečlivě zamyslet, pokud chceme, tedy zda vůbec potřebujeme vlastnictví eh, dat. Možná, že bychom měli mít eh, regulaci přístupu k datům, protože máme různé uh, datové půly a možná, že by bylo zajímavé, kdybychom uh, regulovali přístup k ním, ale to je také velice složitá záležitost, protože my už máme soubor různých pravidel eh, na evropské úrovni. Máme eh, pravidla k obchodnímu tajemství, k databázím, eh, k, k soukromým údajům, k soukromým údajům takže tady máme eh, různou legislativu, která je dobrá a možná místo toho, abychom tady vytvářeli takový velký třesk a nějaký nový obrovský zákon k big data, tak možná, že bychom měli postupně rozvíjet ty směrnice a ta pravidla, která již máme. Možná, že potom by to bylo efektivnější a rychlejší a zabránili bychom nadměrné regulaci. Pokud jde o kolegu z Finska, tak s tím souhlasím. Eh, on říká, že eh, Možná, jestli, jestli to má být tedy vláda, um, tak možná, že o tom by se dalo diskutovat, ale pokud jde o podniky, eh, které dlouho tvrdě pracovaly na tom, aby získaly nějakou výhodu a teď jim říci, aby otevřeli všechny svá data, eh, včetně obchodního tajemství a tak dále, tak já si myslím, že to je dosti přitažené za vlasy. Zamyslete se třeba na Facebook nebo Google, Eh, to, to není eh, otevřen, eh, to nejsou otevřená data pro všechny a my bychom tedy opravdu tady neměli přehánět. Druhá věc, odpovědnost. Odpovědnost je obvykle záležitostí národního práva, ale po digitalizaci už to tak nebude. Já si myslím, že vy jste tady na tom správním, správném místě, abyste se zamě, zamys, zamýšleli nad digitální odpovědností. Nejenom digitálních eh, statků, ale i v souvislosti s průmyslem 4.0, protože toto není už pouze německá, eh, řecká nebo ruská problematika, nebo jakákoliv si vzpomenete, ale je to opravdu evropská záležitost. A proto si myslím, že bychom se měli zamyslet nad koncepty, možná Eh, že to bude nějaký eh, počátek evropského občanského práva v této oblasti, digitalizace a tak dále, ale i tady musíme být velice obezřetní a já tady nevěřím na nějaká rychlá řešení a nové koncepty eh, my bychom měli velmi pečlivě se zamýšlet nad těmi starými koncepty, třeba v Německu, tam už jsou prastaré systémy, které třeba pracují, fungují 120 let, tak proč bychom se jich měli okamžitě vzdát? Spíše bychom se nad tím měli zamyslet, nad těmi systémy, které existují v členských státech, ve Francii a tak dále a měli bychom vycházet z toho. A já si tady nepřeji, abychom okamžitě vytvořili nějaký ten elektronický eh, subjekt. Možná, že v nějaké pozdější fázi ano, ale pokud byste to chtěli upravit eh, v tuto chvíli, tak eh, si zkrátka nevymyslíte všechny ty souvislosti, nepostihnete úplně všechno. A já si myslím, že bychom měli stahovat kahoty teprve, až dojdeme k brodu a ne předčasně. Další věc, to byla ta strategie a já s vámi plně souhlasím. Nemáme strategii a to je škoda protože pokud budete mít vědecké projekty, které budete financovat, budete financovat evropské podniky evropskými eh, da, po, prostředky daňových poplatníků, tak pak by tady měl být nějaký zákon, který by to měl regulovat tak, aby ty uh, vynálezy nebo uh, ty invence zůstaly v Evropě a posílily Evropu a aby, na, se, aby neputovali někam do Číny a tak dále. A poslední věc, ano, pracovní právo, to je nesmírně důležité téma, tam jsme eh, to také eh, zkoumali. Myslím si, že tady máme obrovský úkol, abychom eh, provedli ten transfer k tomuto typu práce. Ta práce bude odváděna jiným způsobem a to je velmi citlivé téma. A také se nyní diskutuje o tom, jakým způsobem to celé financovat Mělo by se to financovat? Je proto nějaký důvod? Eh, nebo by se potom řeklo, všechno by mělo být financováno, protože všechno dělají roboti? Eh, já si myslím, že to by samozřejmě nebyla správná cesta. Měla by samozřejmě existovat práce, placená práce, měli bychom eh, platit více za lepší práci, za efektivnější práci a je to samozřejmě eh, otázka toho přechodu eh, k tému novému typu práce. Děkuji. Děkuji, děkuji vám za vaše názory, za velmi zajímavé komentáře. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přijeli. Eh, rádi vás mezi sebou zase uvidíme, dejme tomu za rok. Nevím, jestli do té doby bude hotová veškerá legislativa, jestli budeme dostatečně rychlí, ale v každém případě vám ještě jednou děkuji. A nyní se dostáváme dál. Možná, že tak za 10 minut budeme pokračovat se zprávou pana eh, Federika Federleho, ale nyní tedy eh, probereme eh, misi do Korku, do Irska a já poprosím pana kolegu, aby to přednesl. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Byla to velmi zajímavá cesta, která se konala v březnu. Jeli jsme do Irska. Účastnili se jí kolegové Rybich, Kelly, já tady pan Canonáto, paní kolegyně Punce Dbanel a paní Kapel. Musím říct, že veškerá jednání, která jsme vedli, byla velmi zajímavé zajímavá. Zjistili jsme, že Irsko je velmi pokroková země, je to země, která velmi rychle pochopila, že je důležité investovat do informačních technologií. Pochopila to možná rychleji než ostatní a díky tomu se jí podařilo velmi rychle dosáhnout růstu eh, v této oblasti. Nejprve jsme navštívili, navštívili institut eh, Indl v Korku Tyndall je velký irský eh, fyzik, je to první eh, člověk, který eh, objevil skleníkový, tedy dopad skleníkových plynů, globální teplování. Pan Murphys Evropského technologického klastru hovořil o tom, že spojení mezi univerzitami a e, podniky je pro irský průmysl velmi důležitý. Vzniklo mnoho studií, které se opírají o spolupráci mezi univerzitami a podniky, protože mm, studenti mají rozsáhlé znalosti, pokud jde o cloud computing a tak dále. E, pan Marty hovořil o tom, že by bylo dobré, kdybychom e, vytvořili něco jako magna karta pro data. E, chartu pro používání dat. K této e, chartě by se potom přihlásily veškeré veřejné i soukromé subjekty. Kromě toho jsme v Korku navštívili Technologický institut s velkou spokojeností jsme konstatovali, že tento institut v je součástí sedmého rámcového programu a taky programu Horizontu 2020. Snaží se provádět projekty, které se týkají mimo jiné i energetické účinnosti. Kromě toho jsme eh, byli v dalším výzkumném centru, které se zabývá obnovitelnými zdroji energie, protože eh, tady má eh, Irsko obrovský potenciál. Navštívili jsme centrum Marej a právě v tomto centru je prováděn inovativní výzkum v celé škále oblastí. Následně jsme navštívili terminál v Šenonu. Já, Já si myslím, že to je velmi důležitý e, projekt. E, terminál NNG v Shannonu. A musím říci, že při této návštěvě se ukázala jedna důležitá věc. Je to totiž projekt, který je eh, ve společném zájmu celé EU, ale zároveň jsou tu problémy s energetickou regulací a právě proto se nepodařilo ten eh, projekt dokončit. Bylo by dobré, kdybychom tento projekt zařadili na seznam těch projektů, které mají zvláštní význam, abychom ho konečně mohli ukončit. Celkem eh, za to mohu říci, že to byla velmi zajímavá cesta a děkuji všem za účast. Děkuji, pane kolego. Chce se k tomu někdo na něco zeptat nebo chce k tomu někdo něco doplnit? Ne, nikdo nic nemá, to znamená, že já vám ještě jednou děkuji a blahopřeji vám eh, k této velmi úspěšné cestě a nyní ještě jedna informace eh, týkající se mise do eh, Finska a Estonska. A já nyní požádám Mia Petru Kompula Natry z Finska, takže paní kolegyně, máte slovo. Prosím. Eh, děkuji, děkuji také všem kolegům, kteří jeli do Halsinek a Talinu. Nebylo nás tolik jako na začátku. Eh, rád bych eh, poděkovala také sekretariátu, který organizoval celou cestu. Musím říci, že odvedli svoji práci skvěle. My jsme tedy nejprve navštívili finský parlament, zjistili jsme, že tedy Eh, ministři finského parlamentu eh, při mm, se zodpovídají eh, výboru pro evropské záležitosti, což je velmi důležité a také se to liší od situace v mnoha jiných zemích. Kromě toho jsme navštívili Centrum pro inteligentní sítě, říkáme, říká se tomu FinGrid a tady jsme se dozvěděli o novém programu, který eh, systematizuje vý, eh, výměnu informací o energetických sítích. Díky tomu všechny zúčastněné strany, to znamená poskytovatelé služeb, vlastníci sítí a tak dále, všichni eh, tyto zúčastněné strany mají stejné Mm, stejné informace, mají stejný přístup k datům a to je velmi důležité a prospěšné. To znamená, že to je model, který bychom eh, mohli napodobovat. Kromě toho eh, jsme se setkali eh, s jedním startupem, jednak s jedním s jednou herní společností a kromě toho s podnikem Sauna. Je tu tedy mnoho eh, startupů nejen eh, v severních zemí, ale také v Rusku. Eh, to znamená, že je důležité, že finské startupy spolupracují se startupy v jiných částech světa. Jak už jsem řekla, navštívili jsme i jeden startup z oblasti herního průmyslu, což je také velmi perspektivní oblast. Ve středu jsme měli druhý den, takzvaný historický den. Tehdy eh, se totiž setkali výbore, výbory Envy a Etry, Nám se to eh, tedy podařilo a musím říci, že to bylo velmi pozoruhodné, že bylo velmi dobré, že se výbory Envy a Etry sešly, šli spolu do lesa a hovořili o životním prostředí i o průmyslu, o inovacích, které bychom mohli společně eh, provádět. Takže tato setkání byla velmi zajímavá. Kromě toho jsme eh, šli do pily, mm, to bylo také eh, velmi podnětné. Viděli jsme, jaké eh, nástroje se tu používají pro zpracování dřeva a důležité je, že tady nevzniká žádný odpad, že se zkrátka využijí všechny části dřeva. Kromě toho jsme se dozvěděli, že 90 dřeva, které je produkováno ve Finsku, eh, pochází ze certifikovaných lesů, to znamená, že to jsou lesy, které jsou eh, certifikovány, to byl také velmi důležitý poznatek. Kromě toho jsme eh, se dostali do společnosti Neste Oil, který, která tedy produkuje 200 tisíc barelů ropy za den. Dozvěděli jsme se, že se soustředí na e, udržitelné technologie a říkají, že e, to tedy neodpovídá tomu, co se děje v potravinářském průmyslu při zpracování e, potravin. Oni se soustředí na dohledatelnost a, bylo, mm, a někdy ty standardy v oblasti zpracování potravin nejsou stejné. V každém případě jsme se dozvěděli, že zaměstnávají tisíc lidí v oblasti výzkumu a vývoje zdroje, 70 z nich se soustředí právě na obnovitelné zdroje energie. Kromě toho jsme se dozvěděli že eh, veřejné orgány eh, eh, v San Francisku používají pouze jejich výrobky, že jejich výrobky používá i Lufthansa. Potom jsme lodí přejeli do Talinu, tam jsme navštívili agentury, agenturu pro loděrství, dozvěděli jsme se o nové talinské flotile a zjistili jsme, že tuto chvíli vzniká nový plán, nebo vznikl nový plán, který hovoří o tom, že e, bychom mohli, nebo že by mohli přepravovat o 40 více paša, pasažérů za e, snížené spotřeby energie. Energie by bylo potřeba o 13 méně. Kromě toho jsme se dozvěděli o tom, jak jsou tedy koncipovány motory. Jsou to motory, které mohou používat eh, kapalněný plyn. To je pro nás eh, velmi důležité. Je to zásadní věc pro eh, náš výbor, protože díky skapalněnému plynu je možno snížit zatížení částicemi, NOXu a tak dále. Eh, to znamená, že eh, o tom jsme se dozvěděli skutečně eh, mnoho. Kromě toho jde také o možnosti napájení. Mm, také jde o to, že v této oblasti není ještě dostatečná konkurence, ale všechno to jsou oblasti, na které se náš výbor soustředí. Slyšeli jsme přání, že by bylo dobré, kdybychom se e, zabývali harmonizací i na mezinárodní úrovni. Kromě toho jsme navštívili estonský parlament a tady jsme se setkali s příslušným výborem, eh, který se zabývá eh, záležitostmi, které jsou relevantní pro náš výbor. V Estonsku nyní zpracovávají legislativu týkající se eh, taxikářství a je to v prvním čtení. V každém případě, pokud využíváte takovéto taxíky, tak, nebo takovéto taxíky které musí platit daně a sociální příspěvky. E, to byla velmi zajímavá informace. E, kromě toho jsme tak, navštívili takzvaný Estonia Showroom, což je centrum, e, které se zaměřuje na globální politiku Eh, o tom si můžete konkrétně přečíst. Eh, v každém případě je to tak, že každý estonský eh, obyvatel už má svůj účet a je, to, je tu tedy možnost získat i identitu. Kromě toho jsme se tedy setkali s ministrem hospodářství, dozvěděli jsme se, že jsou pro něj velmi důležité i energetické otázky, to znamená přes, eh, přesně to, co je důležité pro náš výbor. Velmi děkuji. Eh, děkuji všem, kteří se této delegace účastní. Děkuji. Má ještě někdo eh, něco, co by chtěl přidat k, těmto, v této zprávě o návštěvě Finska a Estonska. Pokud tomu tak není, tak ještě jednou mnohokrát děkuji. <clears throat> Také vám děkuji za eh, to, co děláte ve své vlastní zemi a v Estonsku, také bych chtěl poděkovat všem ostatním členům delegace. Teď pojďme tedy k dalšímu bodu na programu, což jsou nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice. Eh, víme, jak důležitá je tato oblast a eh, měli bychom se teď podívat na stanovisko eh, našeho eh, kolegy Frederika Federleho. Chtěl bych říci, že vycházíme zde z pravidla 54, což je posílená spolupráce která se týká také setkání stínových zpravodajů, no, také trialogu. Pro nás pochopitelně nejzajímavější je e, e, jsou dvě části, fondy a e, unik, unik uhlíku. Pochopitelně, že všechny ostatní věci jsou stejně zajímavé a důležité, ale nás se eh, týká eh, tato otázka hlavně těchto dvou oblastí. Myslím si, že eh, jsme také měli možnost tyto věci diskutovat s kolegy z výboru Envy. Teď dovolte, abych předal slovo Frederikovi, Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve jsem skutečně eh, velice rád, že tentokrát máme skutečně dost eh, času na tu otázku, protože je to skutečně portfolio obrovské a myslím si, že bychom eh, také si mohli objasnit, jak přistupují k těmto otázkám různé politické frakce, politické skupiny. Eh, ti z vás, kteří eh, nevíte, eh, předkládat pozměňovací návrhy můžeme až do středy. Chtěl bych se zmínit o několika věcech, kterými jsem se řídil v celém tom procesu až dosud. Většina práce se týkala ETS, kde máme nejvíce pochopitelně kompetencí. Jsem velice rád, že náš eh, výbor díky panu předsedovi eh, skutečně projevil daleko větší zájem o toto eh, portfolio, než tomu bylo v minulosti také jsem vždy o e, stínovým zpravodajím e, e, opakoval, že by bylo dobré, kdyby jsme se soustředili i na věci, ne nutně na ty technické otázky, ale i na věci, které s tím souvisejí, tak abychom získali širokou většinu při projednávání kompromisních návrhů. Já Hlavně si myslím, že bychom neměli spouštět tzv. korekční faktor. Eh, Zřejmě přijdeme o 17 eh, těch eh, povolenek slíbených, které tedy dosávají průmysl a odvětví zdarma. A během té celé fáze tedy to bude asi 83%, což ale myslím si, že bychom neměli do té další fáze pouštět tento faktor. Dále je potřeba, abychom si uvědomili, že eh, někteří kolegové eh, mají eh, pocit, že všichni mají stejné právo na to, aby získávali stejné povolenky. Já si to nemyslím, protože kdybychom šli touto cestou, tak by to znamenalo, že vlastně vytváříme první kroky pro něco, co je podobné společné zemědělské politice, kde bychom měli obrovské dotace Eh, eh, pro odvětví, která by měla fungovat ve, ve, v rámci volného trhu. Eh, některé sektory bude potřeba upravit i v té další fázi. Ale ty povolenky, které jsou na trhu, jsou omezené a musíme je zaměřit správným směrem, tak abychom zajistili to, že průmysl nebude oslat z euro by dále si myslím, že bychom neměli otevírat otázku MSR, protože by to v podstatě oslabilo celý ten schém ETS. ETS je pod velkým tlakem, hlavně ze strany těch, kteří potřebují ty povolenky, ale také další analýzy nám ukazují, že to v podstatě nefunguje tak, jak by to mělo, v tom smyslu, že to neumožňuje další inovace. E, kromě toho musíme také se věnovat otázce transparentnosti. Já sám jsem byl skutečně překvapen, jak málo transparentnosti se projevuje v těch e, veřejných soutěžích. E, kolik peněz vlastně se dostane k lidem, kteří vůbec neprošli těmi veřejnými soutěžemi. Jsem rád, že máme tedy hodně času na diskuse k eh, tomuto stanovisku. Velice rád si vyslechnu názory představitelů dalších politických skupin a velice se také těším na eh, ta kompromisní eh, na ty kompromisní pozměňovací návrhy a doufám, že dosáhneme alespoň v rámci tohoto výboru potřebné většiny, protože jinak oslavíme svou opozici a pokud se nám nebude dařit tedy dosáhnout toho, čeho chceme u těchto jednotlivých eh, portfolií. Děkuji, děkuji kolegům, děkuji za tyto úvodní eh, připomínky na úvod naší diskuse. Paní De Lange jménem EPP je stínovou zpravodajkou. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo, a chtěla bych taky poděkovat eh, panu zpravodaji ano, ano, e, měla jsem obrovské, e, obrovské množství času na to, abych si všechny jeho připomínky e, přečetla, skoro, skoro už to znám všechno z paměti a přesto si myslím, že ještě nás čeká řada měsíců, které budeme potřebovat na to, abychom se těmto otázkám věnovali. Chtěla bych se zmínit o, některý, o několika bodech, kdy možná se shodneme, ale také možná ne. Nikoho nepřekvapí, když řeknu, protože už jsem to říkala dříve, že v EPP se domníváme, že ne všechno, co eh, eh, navrhuje rada, by mělo být eh, bráno 100 jako něco, co je svaté. A proto jsme skutečně připraveni bojovat o některé ty věci, ať se to týká těch volných povolenek nebo těch, které volné, volně alokované nejsou. A z tohoto pohledu si myslím, že ta myšlenka, která přichází z výboru Envy, což není eh, eh, myšlenka identická s tím naším, protože tam se říká, že v případě potřeby bychom se měli podívat na tento rozdíl mezi těmi, těmi eh, volnými povolenkami a těmi, které jdou do aukce tak tady si myslím, že je potřeba si uvědomit, že tady asi se budeme muset tomuto rozdělení těchto dvou typů stále ještě věnovat. Co se týče toho seznamu toho uvolněného eh, uhlíku, eh, ať už se na to díváme jakoliv eh, způsobem v současné době z toho pohledu těch několika, na těch několika úrovní, že by mělo docházet k dalšímu jaksi dolaďování všech těchto věcí. Přesto však si myslím, že když se na to podíváte zblízka, tak si uvědomíte, kde, ať už uděláte tu hranici kdekoliv, Eh, otázka je, jaké hranice budeme používat, protože ta data, která máme k dispozici, nejsou vždy spolehlivá, ale ať už teda tu hranici uděláme kdekoliv, tak existují výhody i nevýhody toho přístupu. Myslím si, že to povede k tomu, že tento systém bude potom ještě eh, složitější. Čili měli bychom využívat ten binární systém, který navrhuje komise eh, a podívat se tedy na ty ehm, povolenky, které jsou eh, volné a ty, které se je možné získat na aukcích a eh, čili místo toho, abychom používali eh, s 50% ním, tak spíš 10% navýšení. Co se týče těch referenčních hodnot, my se domníváme, že nemůžeme chtít něco, co není v podstatě ehm, proveditelné, eh, proto je potřeba se zaměřit spíš na eh, ty emise, které jsou pod hodnotou 0,3 eh, tak jak to navrhuje navrhovatel. Ano, díváte se už na hodinky, omlám se, pane předsedo. Ještě bych velice ráda se zmínila o jedné věci a sice, že pokud ten korekční faktor nebude spuštěn, tak potom to eh, bude vyžadovat další zacílení. Co se týče těch nepřímých nákladů, tady máme eh, vyšší ambice. Eh, zpravodaj hovoří o tom, že bychom možná, my si myslíme, že bychom měli, myslím si, že bychom se měli pokusit o systém, který bude částečně evropský, ale částečně ponechá dostatečnou flexibilitu jednotlivým státům Možná, že to je všechno, co jsem chtěla teď říci. Ještě poslední věc. Já pochopitelně mám celý seznam věcí, o kterých bychom měli hovořit, i když eh, nechceme zatěžovat eh, dalšími poznávací návrhy zpravodaje. Eh, měli bychom se soustředit na ty klíčové otázky, čili ta poslední věc, o které bych se chtěla zmínit, je ta otázka navyšování těch prahů, která bude znamenat snížení byrokracie pro, těch, pro ty malé eh, znečišťovatele. Eh, chtěla jsem ještě se zmínit o využití modernizačního fondu, ale eh, asi už skončím. Jen bych chtěla ještě říct, že se velice těším na další spolupráci s kolegy, kteří pracují na tomto portfoliu. Modernizace, to pochopitelně je velice důležitá věc. Jsme rádi, že je tady i Ivo Belec mezi námi. Ne, teď ne ale eh, po eh, naší diskusi jsem rád, že jste tady jménem, eh, a budete hovořit jménem výboru Envy. Pan Edward Morten, SND, také stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážení kolegové, děkuji panu Federlému zpravodaji za to, že nám umožnil vše pečlivě eh, proskoumat a on byl velice transparentní ve svém postupu a já jsem velmi rád, že jsme pracovali za tak dobrých podmínek. Já vyjdu ze třech bodů. Pozitivní eh, aspekty, negativní a co chybí. Pokud jde o ty pozitivní aspekty, tak eh, je to zaměření na aukce. Tady je to lepší než eh, návrh eh, komise, je tam eh, lepší procento, ale chybí tady ty kvóty a jejich vyčíslení. Eh, v finanční částce. Eh, tyto kvóty jsou zatím eh, ještě provizorním nástrojem usnadnit oznamování, zvýšit transparentnost, ano, to kráčí dobrým směrem. A pak je tam zajímavá myšlenka, pokud jde o rezervu pro nově vstupující na trh, aby to bylo dynamičtější, to je zajímavé. Potom pozměňovací návrh 29, revize systému a mm, by to bylo v souladu se závazky z Paříže, to je e, dobré, to jsou ty pozitivní věci. Pojď teď ty negativní věci. Je nám líto, že e, tady byl sociální rozměr odstraněn, vzdělávání zaměstnanců například. E, ty sociální aspekty jsou tam málo propracovány. Tady není možné odstranit uhlík z hospodářství eh, mávnutím eh, kouzelné hůlky. Musíme ty státy v tom podpořit. Potom článek 10. Nejsme přesvědčeni, že řešení je eh, zaměřit se pouze na ty organické aspekty. Politika proti klimatickým změnám. To nemůže být pouze věc bankéřů. Tady je potřeba, abychom my jako spoluzákonodárci upřesnili kritéria uznatelnosti, eh, aby tam nebyly pouze pokyny Evropské investiční banky. Pokud jde eh, o eh, pozměňovací návrh 25 a o ty benchmarky, tak tam to není aktualizovány, tam se vychází z roku 2008 a pouze se tam dává ta částka žádná celá 3 Tady o tom bude potřeba ještě diskutovat. Uh, Zároveň tady nevidíme dobré propojení mezi těmi uh, certifikáty přidělanými eh, zdarma a transpozicí uh, třetího energetického balíčku, pokud jde o to, co tam chybí. Nehovoří se uh, o lineární redukci, i když je to 2,2 ročně. Uh, to Eh, není eh, dostatečné do roku 2050 a eh, vlastně to nestačí ani na respektování toho cíle COP 21 1,5. Potom, pokud jde o mezinárodní situaci, tak tam zatím ještě není spravedlivá hospodářská soutěž a ono to tak ani nebude ve čtvrté fázi. Takže od začátku si přeji, abychom tady měli širší úvahy protože eh, tady je někdy snaha vyjít vstříc každému a to se dostaneme do uh, slepé uličky. Buď tady musíme mít ten korekční faktor, anebo eh, potom se jinak přeporuší ty stropy a nebudeme respektovat naše závazky z mezinárodních umluv. Je potřeba mít tady eh, také perspektivu eh, ukončení eh, těch certifikátů zdarma a je potřeba tady zaručit spravedlivou soutěž mezi průmyslovým odvětvím a interodvětvovou oblastí a to tím či oným způsobem, ale to je něco, co je pro nás velice důležité. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem Pan Henkel, místo předseda za EKR. Eh, stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych připomenout, že ETS má samozřejmě určitý cíl, ale máme tady ještě i jiné cíle, jako například zachovat nebo dojít k procentu průmysl, industrializace 20%, dělat toho více e, pro menší a střední industrializované e, země. Nemůžeme se starat pouze o únik uhlíku, musí nás zajímat také únik pracovních míst. Pokud je tady nějaký výbor, eh, který by měl sledovat všechny tyto cíle, tak je to náš výbor. Eh, myslím si, že tento systém je zatím ještě velmi neuspokojivý. 45 emisí je pokryto ETS a 55 tím není pokryto. A například zcela eh, chybí doprava. My vám předložíme několik pozměňovacích návrhů, já zmíním jenom některé z nich. Jednak si přejeme eh, zvýšit eh, ty eh, certifikáty zadarma a ty bezplatné povolenky. Měli bychom Eh, zde odrážet skutečnou míru průmyslové aktivity, pokud jde o povolenky zdarma a pokud tam budou procenta nepřidělených povolenek, tak je to proto, protože eh, eh, je to něco, co by mělo být tady vráceno průmyslu. Benchmarky bychom měli eh, aktualizovat pouze, když dojde k technologickému eh, pokroku, prokazatelnému a dále metodologie pro to, aby se odvětví dostaly na seznam eh, úniku uhlíky. Tady by se mělo vycházet z kvalitativního racionálního hodnocení, potom za páté. Já ten přístup tam nebudu podporovat není možné adekvátně eh, to celé objektivně a nákladově efektivně definovat eh, a to se nezlepší ani, eh, když se zvýší TSI. Dále potom nepřímé náklady, sedm Ten fond pro inovace bychom měli ponechat tak, jak, jsou, tak, jak je, neměli bychom ho navyšovat a dále bezplatné povolenky pouze pro ty, kteří poskytují údaje, to jaksi příliš neprospívá malým a středním podnikům, protože tady jsou preforovány velké podniky, které si mohou dovolit tyto údaje sbírat. Děkuji. A nyní bych chtěl požádat eh, stínového zpravodaje za zelené, pana Daluneho, aby si vzal eh, slovo a eh, my vás tady vítáme na ITRE, protože vy jste nahradil pana Eriksona, eh, který se stal členem vlády. Eh, výbor ITRE je známý tím, že poskytuje největší počet ministrů do různých vlád. To je v podstatě poměrně eh, typický proces, všichni ho známe, ale teď už vám uděluji slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve vám, eh, nejprve děkuji eh, zpravodaji panu Federlému za jeho návrh. Myslím si, že to rozhodně kráčí správným směrem a že jsou tam, eh, myslím si, že tam je jasné vylepšení ve srovnání s verzí komise, například ten zacílený přístup, pokud jde o bezplatné povolenky a jejich přidělování, anebo návrhy k zvýšení transparentnosti systému. To vítáme. Ovšem, rád bych namítl, že návrhy zpravodaje zatím ještě nejsou dostatečně ambiciozní a měly by být dále vylepšeny tak, aby ETS opravdu sloužil svému účelu, tak jak má. Eh, stávající systém ETS není v souladu eh, ani s cílem 2%, ani s cílem podle pařížských eh, pařížské umluvy. Takže pokud nebudeme opravdu jednat rezolutně, tak podniky i občané v Evropě potom budou muset za to zaplatit mnohem vyšší a bolestnější cenu. Jsou tady určité prvky v současném ETS, které jsou v rozporu s logikou celého systému, například kompenzace tzv. nepřímých nákladů uhlíku za elektřinu v průmyslu. Je jedno z toho, to narušuje současný eh, trh eh, s eh, elektřinou a vlastně to preferuje ty, kdo znečišťují. Dále článek 10 Eh, tady se vlastně eh, prodlužuje životnost uhelných eh, elektráren a to, jak je to teď uplatňováno v současnosti, tak to je vlastně v rozporu s článkem 10 a brání to modernizaci systému s elektřinou. Ovšem musíme podpořit ty členy, kteří mají tady méně prostředků, musíme jim pomoci, aby modernizovali svůj systém s elektřinou. Moderní, eh, pardon, nový eh, fond pro modernizaci eh, se k tomu účelu hodí mnohem lépe plní ty cíle a se, zaměřuje se na tyto sektory v členských státech a proto navrhuje, aby aplikace článku 10c eh, byla ukončena v roce 2020 a fond pro modernizaci ten by měl být navýšen tak, aby eh, se dostatečně podporovala modernizace eh, v oblasti elektřiny v členských státech s nižšími příjmy. Vítám návrh zpravodaje zavést návrh, pokud jde o eh, distribuci bezplatných povolenek. Měli bychom zabránit přílišné regulaci. A já bych tedy navrhovala, abychom měli ambicioznější přístup. Můj návrh zdůrazňuje princip um, znečišťovatel platí. Eh, žádný sektor by neměl dostávat 100% bezplatných povolenek. Ehm, my jsme začali plnit to, co jsme, k čemu jsme se zavázali v Paříži, přestali jsme dotace pro některá paliva a e, snažili jsme se o podněty e, k tomu, aby e, Evropa byla časem, aby přišla na 100% obnovitelnou ekonomiku. ETS musí být ambicioznější a my musíme vyslat z průmyslu správné signály, stejně tak jako prů, investorům já se těším na další spolupráci s pravodajem a stínovými zpravodaji. Děkuji. Mr. Silikiotis on behalf of GUE. Děkuji a nyní za GUE pan Silikiotis. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych i já nejprve poděkoval panu autorovi, panu zpravodaji za jeho práci. Děkujeme i za, to, i za to, že zorganizoval setkání stínových zpravodajů a za to, že byl ochoten spolupracovat s jednotlivými frakcemi, tak abychom dosáhli co možná nejlepšího výsledku. Pro naši frakci, pro GUE, je nejdůležitější to, abychom ten systém ETS přepracovali tak, abychom chránili životní prostředí a životní, eh, nebo kvalitu života lidí. Já si myslím, že za tímto účelem musíme přijmout ambicioznější eh, opatření musíme se zaměřit na ty, kteří to znečištění nejvíce způsobují. Měli bychom přijmout cílená opatření, tak aby z toho profitovali ti, kteří to nejvíce potřebují. Kromě toho je důležité, aby členské státy měly možnost vyjmout z tohoto systému malé znečišťovatele. Pokud jde o státní eh, podporu, tak pro nás je důležité, aby ta podpora byla i nadále možná, aby státy mohly eh, pomáhat malým subjektům a zastávat se zájmu spotřebitelů. Eh, v období hospodářské krize musíme chránit malé podniky, a to především v těch státech, které byly eh, politikou úspor nejvíce zasaženy. Dovolte mi, abych v této chvíli uvedl příklad. Jedná se o kyperský podnik, malý eh, nebo středně veliký podnik, nicméně takovýchto podniků je v jižní a jihovýchodní Evropě celá řada. V jihovýchodní Evropě totiž v tuto chvíli hrozí nebezpečí deindustrializace a my si musíme uvědomit, že musíme chránit pracovní místa, musíme chránit malé a střední podniky a k tomu patří nepochybně i ochrana životního prostředí. My jsme tedy sepsali pozměňovací návrhy, které vychází právě z těchto myšlenek. Chceme zabránit tomu, aby vznikl systém ETS, ze kterého budou profitovat pouze velké podniky, protože právě velké podniky e, nesou tu největší vinu na e, klimatických změnách a není možné, aby i nadále zvyšovali svůj profit e, na úkor společnosti. Děkuji vám, kolegové, děkuji všem zúčastněným, děkuji i panu autorovi, stínovým zpravodajům a nyní se tedy dostáváme k dalším řečníkům. Nejprve má slovo pan Marias. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Rád bych před výborem přednesl následující úvahu a v tomto smyslu budu koncipovat i svoje pozměňovací návrhy. Jde o to, že eh, tady dochází k určitým výjimkám. Nepochybně víte, že členské státy které nedosahují ani 60 průměru HDP, eh, mohou přijímat určité podmínky. Řecko sice tento mm, toto kritérium překročilo. U nás eh, to bylo 62 průměru, nicméně eh, v roce 2014 jsme ještě byli pod těmi 60%. To znamená, že jsme toto kritérium splňovaly. Nicméně v důsledku úsporné politiky, v důsledku toho, že e, docházelo e, k takto razantním úsporným opatřením, e, tak čísla se zhoršila. Myslím si, že v tuto chvíli je to 56% a do budoucna by to mělo být ještě méně. V tuto chvíli je to tak, že výjimky dostává pouze Itálie. E, většinou se ty výjimky týkají třetích zemí a proto tady dochází k narušení hospodářské soutěže. Ta hospodářská soutěž je zkreslována, dochází e, k dovozu elektrické energie a evropští výrobci elektrické energie jsou ohroženi. To ovlivnilo ceny elektrické energie, například v Řecku je stále častější takzvaná energetická chudoba. 27. května jsem formuloval otázku k ústnímu zodpovězení eh, směrem ke komisi a doufám, že bude možno přijmout dva pozměňovací návrhy, které ještě do zítřka během hůty předložíme. Jde o to, aby Řecko, byť tedy nesplňuje eh, kritérium 60 mělo možnost e, výjimek, protože v roce 2014 to možné bylo. Doufám tedy, že se podaří, aby Řecko tuto možnost výjimek získalo, aby mělo možnost být osvobozeno od této povinnosti. To jsou tedy dva pozměňovací návrhy, které předložím. Pokud budou eh, přijaty, tak uh, navrhnu ještě něco týkající se eh, Fondu pro inovace. Rád bych řekl, že naše země prochází velmi obtížným obdobím, že se musíme snažit obnovit konkurenceschopnost eh, řecké ekonomiky. Tolik tedy eh, komentáře, které jsem chtěl přednést. Děkuji panu zpravodaji za jeho práci a děkuji také všem dalším kolegům. Rád bych vás tady informoval, že oba mm, zmíněné pozměňovací návrhy přiložím. Děkuji a nyní pan Bianco López. Děkuji, děkuji pane předsedo. Rád bych poděkoval panu zpravodaji. Myslím si, že to stanovisko jde správným směrem a souhlasím s tím, co řekl pan kolega Martin. Ta zpráva by mohla být v mnoha ohledech ještě lepší. Nebyly tu dostatečně zdůrazněny některé věci, především sociální aspekty. Musíme si uvědomit, že je to evropský přístup, a že je potřeba kompenzovat náklady, které vznikají únikem uhlíku. Náklady s tím zpěté by mohly činit až 45 milionů euro. A v důsledku toho tady dochází k narušení hospodářské soutěže. Dochází k tu, tu k nekalé soutěži během, eh, v rámci evropského hospodářství. Já tedy předložím pozměňovací návrh, který bude hovořit o tom, že by bylo dobré, kdyby tady vznikl Evropský kompenzační fond pro ty nepřímé náklady, které by činil minimálně 2, 2% emisních práv eh, v daném časovém období. Kromě toho musíme rozšířit možnosti těch sektorů, které v důsledku svého způsobu výroby eh, si tyto mechanismy nemohou dovolit. Tady bych rád zmínil například i generaci. Eh, ve svých pozměňovacích návrzích se na to ještě jednou zaměřím. Děkuji vám, děkuji vám, kolegové, za všechny vaše eh, připomínky. A nyní má slovo pan Den Nika jako koordinátor. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych Mm, nejprve přednesl takový všeobecný komentář. Nestává se často, že bych měl v ruce dokument komise, který obsahuje tolik nedostatků, tolik nepřesností, ať už se jedná o eh, legislativní procesy a tak dále. Není to dostatečně transparentní a musím říci, že je to velmi nápadné. Já jsem tedy eh, formuloval dopis, Šlo mi o to, abychom se dozvěděli, eh, ve které zemi je ocelárna, která by splňovala eh, kritéria v eh, dokumentu se hovoří o deseti eh, závodech. Já nechci vidět deset závodů, mě by stačil jeden závod, ale zatím jsem žádnou odpověď nedostal. I ta data z roku 2007-2008, to je všechno zastaralé. To znamená, že my s panem Martanem a dalšími jsme museli eh, odvést hodně práce, abychom doplnili data, která tu chyběla Skutečně to bylo nedostatečné. A kromě toho bych rád řekl ještě dvě věci. Za prvé, nikdy nebudu souhlasit s tím, aby tento legislativní akt vedl ke změně cen za energii. Tady je řečeno, že ceny energie o 3 klesnou. Nicméně eh, průmysl eh, vysvětluje, že dojde k navýšení cen o 20 Musíme si uvědomit, že již 60 milionů lidí není schopno zaplatit svůj účet za eh, energii a Situace v Evropě je velmi citlivá. Pracovní podmínky nejsou dobré, ceny za elektřinu jsou velmi vysoké a pokud je tu řeč o dalším 20% navýšení, tak je to velmi znepokojivé. Já si myslím, že musíme být velmi realističtí a že musíme tedy bedlivě e, sledovat to případné navýšení cen energie. To je první věc. Druhá věc. Velmi e, lehce, s, e, s lehkým srdcem se hovoří o tom, že Eh, průmysl bude používat uhlík. Například u nás se to týká 75 tisíc lidí. Jejich pracovní místa budou eh, například zrušena. Nicméně právě toto jsou lidé, kteří bojují o přežití a já nikdy nebudu, nebudu souhlasit s tím, aby tady padlo nějaké zásadní rozhodnutí, které povede k utrpení těchto lidí. A v tomto smyslu předložím pozměňovací návrh. Řeknu, že bude dobré, nebo že by bylo dobré, kdyby se založil nějaký fond, nebo bychom mohli za tímto účelem využít globalizační fond, ale Myslím si, že bychom se nějak měli postarat o to, aby tito lidé přežili a aby eh, nebyli vystaveni takto prekérní situaci. A konečně poslední věc. Já samozřejmě z technického hlediska souhlasím s celou řadou věcí, které tu zazněly, ale nedomnívám se, že z technického hlediska je možné a správné, abychom prováděli opatření, která jsou v podsledku jen korekturami. Zeptám se, eh, který které odvětví průmyslu eh, funguje čistě lineárně. Žádné. Všude to jde z kopce do kopce eh, a proto není možno přijímat takovéto opatření, které je vnucováno z hora a vychází z lineárního vývoje. Komise eh, uznává, že je to možná nedostatek, ale říká, že je potřeba, abychom to opravili v parlamentu. Takže děkuji, to je všechno. Děkuji a nyní má slovo paní Grostet. Já děkuji. Pane předsedo, nejprve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Je to téma nesmírně důležité pro Evropu. Všichni si samozřejmě přejeme snižovat emise oxidu uhličitého, ale eh, Musíme najít způsob, jak k tomu dospět a zároveň zachovat konkurenceschopnost našich podniků, našeho průmyslu, aby mohli držet krok s mezinárodní konkurencí a zároveň je musíme samozřejmě eh, podněcovat k modernizaci. Eh, tady je reálný únik investicí a my musíme mít celosvětový přístup. Naše normy jsou velmi vysoké a to by nemělo náš průmysl vést k tomu, aby vyráběl jinde za nižších norem. Musíme tedy vytvořit možnost, aby zůstali v Evropě a mohli zajistit celou produkci zde. Nesmíme tedy odstranit, tak jak navrhuje zpravodaj, eh, jak navrhuje zpravodaj, možnost, aby komise zhodnotila riziko úniku uhlíku pro některé sektory faktory na základě kvalitativních analýz. Je potřeba nalézt rovnováhu tak, abychom eh, tady měli určitý eh, cenový signál, aby příslušné eh, odvětví mohlo investovat do modernizace. Některé, zejména v některých tady odvětvích, která mají velkou mezinárodní konkurenci. Eh, takže tady jde eh, o eh, těch 57%, to jsou ty kvóty členských států a potom zároveň povolenky zdarma, které jsou dávány k dispozici tomuto průmyslu 43%. Úroveň reálné produkce musí být zohledněna a přílišné přidělování kvót některých odvětví, to možná vedlo k selhání systému ATS a to musíme napravit musíme využívat ehm, poslední údaje eh, o produkce, oni existují. Díky tomu budeme přidělovat eh, kvóty ehm, danému odvětví podle jeho produkce. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Myslím si, že skutečně je potřeba se poučit z chyb, eh, které jsme udělali v minulosti. Pan Kohlíček je další řečník. Pane předsedo, měl bych několik drobných poznámek. Za prvé, polluter pays, to je výborné, to je správné, ale když to přeženeme, tak životní prostředí sice bude, ale práci nebudeme mít žádnou. Eh, Obalové sklo, ploché sklo se dají převážet do určitých počtů kilometrů a jestliže my budeme tady dělat nějaká opatření, která zdraží výrobu, tak potom hned za hranicemi Evropské unie ti výrobci si výborně pomohou. Já samozřejmě souhlasím s tím, aby se snižovaly emise CO2, to je naprosto nezbytné, ale je třeba uvažovat také o tom, co uděláme abychom zajistili zaměstnanost, čili z jakých fondů budeme platit ty nezaměstnané, za druhé, aby fond pro inovace skutečně byl využitelný, nejenom tam říct, jsou to 2%, a za třetí, máme v některých státech centrální zásobování teplem, které by mělo dostávat velice preferované eh, podmínky, protože lokální topeniště jsou daleko horším zdrojem emisí než centrální zásobování teplem. A podobně je to u velkých podniků, jako jsou sklárny a hutní podniky, protože ty se prostě bez těch emisí principiálně neobejdou. Pokud by někdo chtěl, já mu předvedu eh, výpočty zcela jasné. A pokud jde o redukční koeficient, eh, tak eh, já si myslím, že to procento, jestli je to 2, 2,2 nebo kolik, to bychom o tom měli velice výrazně diskutovat. Já se samozřejmě budu snažit uplatnit také své pozměňovací návrhy, které se týkají centrálního zásobování teplem a průmyslu. Děkuji. Uh, Dalším řečníkem je pan kolega Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Uh, já se dlouhodobě netajím tím, že mám na ETS uh, určitý skeptický pohled, který je jaksi podpořen tím vývojem kolem ETS jako takového, protože je to skutečně umělý, umělý vytvořený trh a proto i vůbec nezávidím panu kolegovi Fedolemu najít eh, tu, tu rozumnou míru, protože je to velmi těžký, těžký materiál. Eh, pokud už eh, má nějaký systém obchodování s povolenkami se má nastavit, tak musíme přihlédnout k podmínkám jednotlivých členských států, protože to je, to je skutečně, tam vzniká mnoho těchto zásadních věcí a neměli bychom zasazovat další ránu našemu průmyslu, což se při špatně nastavených parametrech se nám může v tomto případě velmi rychle podařit. Zejména články 10c a 10d návrhu komise jsou problematické z pohledu řady eh, členských států, nejen z těch střední a východní Evropy. Eh, bohužel zpráva jde v této věci úplně jiným směrem. Pokud jde o nastavení hranic pro výběr projektů v článku 10c, eh, takzvaný competitive bidding process, je potřeba tuto hranici navýšit eh, minimálně na 15 milionů a nikoliv ji rušit, jak se navrhuje ve zprávě. Dále pokud jde o zprávu modernizačního fondu v článku 10d, již výchozí návrh komise jde proti záměrům Evropské rady a vytváříme už rovnou zde problém. Eh, podle kterých mají být rozhodování o projektech v rukou toho kterého členského státu, který nejlépe zná své potřeby a, a ví přesně, kam se ubírá průmysl. Eh, tady bohužel eh, jdeme opačný, opačnou cestou a pan zpravodaj navrhuje komplikovanou proceduru se zapojením subjektů, které by asi komplikovaně do tohoto výběru mluvili a myslím si, že by Eh, toto by mělo být omezeno. Proto i eh, naše návrhy pozměňovacích, eh, pozměňovací návrhy půjdou tímto směrem. Držím palce, abychom našli rozumnou míru a skutečně ETS nebyl takovým problémem, jako jsme zažili už v minulých a ne tak vzdálených dobách. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji kolego. Děkuji. Dalším je pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům. Myslím si, že toto je velmi důležitý a zodpovědný úkol, který, před kterým jako výbor stojíme. Měli bychom si na to vyhradit dostatek času, tak abychom mohli v diskuzi dostatečně probrat všechny základní věci jsem trochu v rozpadcích. Je tu rozpor na jedné straně mezi tím, co chceme dosáhnout z politického hlediska, to znamená snížení emisí CO2, <laughs> eh, to je výsledek eh, dohody z Paříže, anebo chceme vysoké ceny. Já Eh, si myslím, že vysoké ceny nepovedou nutně ke snížení emisí CO2, ale musím, můžeme se vydat i jinou cestou. Já si myslím, že do ETS bychom měli zapojit i jiná odvětví průmyslu, tak abychom snížili emise CO2. Pan kolega Bernd Lange k tomu předloží pozměňovací návrh. A tento pozměňovací návrh eh, bude hovořit o tom, že právě eh, lodní průmysl je s místem, kde vzniká mnoho emisí CO2. Takže i tímto způsobem bychom měli koncipovat ty povolenky. E, princip znečišťovatel platí jde proti jednomu cílu EU. Já nevím, jestli s tím bude pan Henkel souhlasit, ale v e, my si musíme uvědomit, že zachování pracovních míst v průmyslu je také cílem EU. My jsme se zavázali, že 20 hodnoty, ekonomické hodnoty v EU bude vznikat v průmyslu. Eh, velká část evropských států eh, těchto 20% nedosahuje. V Německu tomu naštěstí taky a já bych byl rád, kdyby tomu tak bylo i nadále, protože ten 20% cíl industrializace je eh, velmi důležitý. Průmysl totiž není zastánce nebo zástupce staré, takzvané staré ekonomiky. A na to bychom se měli zaměřit. Měli bychom to mít na paměti, když budeme koncipovat nový eh, systém ETS. Eh, ta myšlenka, že 10% nejúčinnějších průmyslových podniků by mělo být bez eh, povolenek, já si myslím, že to je dobré. My jsme doposud zatím neměli ani tušení o tom, jak komise přichází na ta kritéria a to nabízí pouze jedna, jednu interpretaci eh, čistě matematickou. Komise se skládá z eh, velmi eh, pečlivých a pracujících pracovitých úředníků, to já nechci vůbec pochybňovat, nemyslím to ani negativně. My víme, kolik certifikátů, kolik povolenek bude rozděleno, víme, jakého cíle chceme dosáhnout a zbytek je matematika. A nakonec z toho vzniknou benchmarky. Nicméně bohužel je tomu tak, že ty, ta kritéria, ty benchmarky v některých eh, odvětvích, například při výrobě cementu, nejsou eh, dosažitelná z fyzikálního hlediska a na to bychom si tedy měli dát pozor a eh, vzít to v potaz. Pokud se podíváme na 10 nejúčinnějších zařízení a osvobodíme je od povinnosti kupovat si povolenky, tak se musíme postarat o to, aby něco takového bylo ve skutečnosti možné. A proto tedy souhlasím s tou myšlenkou, eh, že by eh, se tady použilo například MSR. My tady máme tu eh, rezervu MSR, tak abychom vyslali jasný signál. Tehdy to bylo naprosto správné, nicméně mm, snižování cen povolenek, ten propad cen eh, povolenek byl dán krizí a dokud nepřekonáme krizi, tak bychom o MSR měli uvažovat, tak abychom od povinnosti povolenek osvobodili eh, ty nejdůležitější eh, odvětví ta nejdůležitější odvětví. Německo má naštěstí velmi vysokou zaměstnanosti, eh, zamě, zaměstnanost a také vysoký podíl průmyslu. Eh, u mě v Porůří, ale tomu tak není. Právě u nás v Porůří jsou města, eh, kde je nezaměstnanost velmi vysoká, to znamená, že já nemohu schválit nějakou dohodu, která by narušila nebo mm, ohrozila pracovní místa u nás. To, eh, a šlo by to proti odborům. Paní Angelika Niebler, děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Omlouvám se, že přicházím teprve teď, že jsem nebyla schopna eh, sledovat diskuzi od začátku a měla jsem jiné povinnosti. Přišla jste právě včas. Ano. Eh, to je pravda. Myslím si, že máme dva cíle. Za prvé, velmi ambiciozní cíl v oblasti ochrany klimatu, mezinárodní dohody, které jsme na sebe vzali, ale kromě toho si musíme dát pozor na to, abychom neohrozili pracovní místa v Evropě, abychom posílili konkurenceschopnost evropského hospodářství. Já si myslím, že naším velkým úkolem bude to, abychom obojí uvedli do vzájemného souladu. Já eh, pocházím z oblasti, kde takřka všechna, kde jsou eh, zastoupena takřka všechna odvětví, kterých se ETS týká, to znamená výroba cementu, skla a tak dále. A proto si jistě umíte představit, kolik nervozity v mém volebním okrsku vládne. Omlouvám se, pane předsedo, já nemám rumunský překlad. Bohužel není tlumočení do rumunštiny. Nyní je to v pořádku. Dobře? Je to v pořádku? Nyní je to v pořádku. Eh, a je v pořádku, že se hlásíte. Samozřejmě máte možnost to sledovat. Jak už jsem řekla, v mém volebním okrsku jsou zastoupena všechna odvětví, kterých se ETS týká a vládne tam velká nervozita. E, průmyslové podniky se snaží co možná nejvíce být energeticky účinné a dosáhnout co možná největších úspor energie. Zároveň musíme vzít na, pa, e, vzít potaz, že Někdy se zkrátka dosáhne eh, konce možností a proto se musíme zamyslet nad tím, kde budeme konkrétně eh, vytvářet tlak. Celá řada z těch věcí už tu dneska zazněla. Eh, pro mě je velmi důležitá ta míra přidělování, to znamená podíl bezplatných povolenek. Návrh komise který počítá se 47 procenty musíme zvážit. Já si myslím, že eh, pokud toto eh, rozdělení ještě jednou zvážíme a zamyslíme se nad tím, jestli ten cíl je správný, tak eh, dospějeme spíše k tomu, že budeme mít na stole lepší kritéria, než to, o čem tu je neustále řeč, eh, včetně těch kulturních kritérií a tak dále. Já si myslím, že díky tomu bychom tedy našich cílů v oblasti ochrany klimatu dosáhli eh, spíše. Kromě toho mám celou řadu dílčích bodů, ale protože čas pokročil, nebudu se do nich eh, v jednotlivostech pouštět. Pokud jde o ty benchmarky, tak se domnívám, že je nezbytně nutné, abychom tedy vzali v potaz nebo abychom aktualizovali data z roku 2008 a pokud eh, tady, eh, tedy dospějeme k nějakým problémům, tak bychom neměli eh, postupovat paušálně. Já tedy již předem ohlašuji, že přednesu některé pozměňovací návrhy, které se toho budou týkat. A kromě toho je tu ještě jedna věc, která je pro mě velmi důležitá, ty mm, povolenky nebo emise dané procesně, se kterými není možno nic dělat. Já si myslím, že e, o tom tady již byla řeč. Musíme se tedy zamyslet nad tím, jak to bude s nepřímými náklady, jak budou e, používány. Já osobně se domnívám, že národní řešení je dobré, to znamená, že členské státy by o tom tedy měly e, rozhodovat sami, že by si to měly vyřešit sami. Ano, to je všechno, pane předsedo, já vám tedy děkuji za pozornost. Kvůli tomu technickému problému jste měla dvakrát dvě minuty. Eh, skvěle. Děkuji a děkuji také Danu Nikovi. Prosím. Výborně. Ehm, myslím si, že eh, zpravodaj za ITRE má obrovský eh, úkol před sebou, ale myslím si, že pro kolegu Belice to bude ještě horší, protože on zastupuje Envy, čili mohl byste být teď se vyjádřit k této diskusi. Myslím, že to bude velice zajímavé, protože eh, vy eh, se zodpovědný za práci celého parlamentu, ale já jsem pouze eh, stínový zpravodaj. Mám pouze několik poznámek, pokud mi umožníte. Chtěl bych poděkovat za to, že jste mě pozvali a chtěl bych také říci, že Mezi ITRA a ENVY existuje skutečně mimořádně dobrá spolupráce. Chtěli bychom pokračovat i v budoucnosti v této spolupráci, nejen se zpravodajem panem Frederikem, ale i s ostatními. Myslím si, že všichni se eh, shodneme na celé řadě těch naprosto zásadních věcí, to se týká těch eh, cílů do roku 2030, také eh, se shodneme také na tom, co vyplývá ze smlouvy z Paříže. Eh, také si myslíme, že je potřeba zdůrazňovat eh, využívání toho fondu pro inovace. Tady souhlasíme také s ITRE. Dále potom je to otázka, jak bychom měli přistupovat a zajistit eh, preferenční zacházení s malými a středně velkými podniky. Jeden kolega hovořil o uniku, uniku a uhlíku a těch různých opatřeních tady se ne, Eh, shodneme. My jsme se velice pečlivě eh, zabývali eh, tou zprávou, která se tím zabývala, ale nakonec bychom rádi se, si nechali tu, ten návrh komise. S tím souhlasíme. Co se týče fondu pro modernizaci, tady několik slov ještě, v transparentnost je mimořádně důležitá. Eh, vyslechli jsme si také eh, poznámky kolegů z Řecka, to jsou také velice platné argumenty, které je potřeba eh, zvážit. Otázka nepřímých nákladů, to je také věc, které se věnovala celá řada Eh, kolegů, eh, například eh, pan, myslím si, že jak v ITRE, tak v ENVY bychom měli se pokusit dosáhnout lepších, rovných podmínek, ale uvidíme i, jakým způsobem se nám to může podařit finalizovat. Nemyslím si, že někdo změní letectví. Letectví je další věc, které je potřeba se věnovat, ale chtěl bych říct, že já jsem pouze stínový zpravodaj. Dobře, v tom případě pozdravujte kolegu Dankena, pozdravujte ho od nás velice. E, e, já vím, že ty diskuse jsou velice vášnivé u vás e, v, a vím, že pan Duncan je hlavním zpravodajem za Envy, za EKR. Evropská komise z paní ředitelka DG klimatické změny. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k této velice eh, zajímavé dnešní diskusi. Eh, pro nás to bylo velice informativní diskuse. Eh, my jsme se již věnovali práci tohoto výboru, spolupracujeme s zpravodaji, s stínovým zpravodaji, snažíme se vysvětlit, o co jde komisi. Eh, chtěla bych se soustředit pouze na několik otázek, eh, eh, kterým byla věnována největší pozornost během dnešní diskuse. V diskusi zaznělo, že skutečně se jedná o velice obtížná politická rozhodnutí, která souvisejí s návrhem ETS pro příští období. Myslím si, že e, i v diskusi jste uznali, že Evropská komise e, se e, řídila materiálem z října 2014, co se týče těch nejkritičtějších věcí. Za prvé se to týká úniku uhlíku. Eh, jak jsme již několikrát řekli, na půdě tohoto parlamentu a také eh, v tomto výboru my velice vítáme diskusi, eh, která se týká toho stupňového přístupu. Také si určitě vzpomenete, že to byla jedna z alternativ, o které jsme hovořili v souvislosti s tím dopadem, s hodnocením dopadu. Budeme i nadále naslouchat vaší diskusi. Jsme pochopitelně vstřícní vůči novým myšlenkám Eh, ten navržený eh, přístup, to je ten přístup, který navrhuje eh, pan zpravodaj, je řídit se jedním z těch přístupů, které komise vypracovala v rámci hodnocení dopadu. Uvědomujeme si ale, jak obtížné je dosáhnout správného řešení v této oblasti. Myslím si, že na druhé straně, ale takový více zacílený přístup Eh, by možná vedl eh, k potřebě použít ten eh, korekční faktor v této oblasti také velice rádi vám v budoucích diskusích budeme na pomoci. Co se týče kvalitativních hodnocení, i o těch se celá řada eh, řečníků zmínila, přesto týká eh, řady eh, sektorů, ve kterých působí malé a středně velké podniky. V našem návrhu jsme umožnili kvalitativní hodnocení pro ty sektory, které jsou vlastně blízko toho prahové, té prahové hodnoty. Hovoříme o různých alternatách, jak k tomu přistupovat. Eh, je důležité, ale přitom vychází z toho, že je potřeba vždy snižovat byrokracii, která s tím souvisí, to znamená snížit tu administrativní zátěž. Eh, také bychom chtěli, eh, aby všechno tato rozhodování byla transparentnější, objektivnější, ale je třeba si uvědomit, že Tedy eh, v souvislosti s těmito věcmi je potřeba právě zvažovat ty sektory, které jsou eh, nejblíž těm prahovým hodnotám. Eh, existuje seznam týkající se úniku uhlíku, také jde o to nastavit správně ty referenční hodnoty. Někteří z vás o tom hovořili, není nic nového pro vás. Um, jestliže se pokusím ještě jednou vysvětlit, že návrh komise eh, se snaží najít rovnováhu mezi eh, pobítkami k inovacím, což je velice důležité pro konkurenceschopnou eh, schopný průmysl v budoucnosti, snížit administrativní zátěž a také dodat těm sektorům dostatečnou kredibilitu. je potřeba pochopitelně aktualizovat eh, ty referenční eh, hodnoty. A eh, kromě toho navrhujeme i standardní sazbu, která by brala v úvahu některé sektory, které by měly možná problémy s tou nejnižší sazbou. <clears throat> Jinými slovy, Eh, společně s vámi eh, můžeme i nadále se zamýšlet nad tím, jakým eh, způsobem můžeme zlepšit ten základní rámec. V celé řadě diskusí, kterých já jsem se zúčastnila a také moji kolegové se zúčastnili jiných diskusí, z nich vyplynulo, že návrh komise vlastně nevychází z reálných dat. Naopak, Eh, chtěla bych říci, že my eh, sbíráme nové eh, výrobní, nové výrobní údaje a budeme sledovat tato data, budeme kontrolovat to, v čem spočívá určitý rozvojový potenciál, který vyplývá z těchto dat ve srovnání s těmi sazbami v podstatě, které jsou plošně aplikovány. Jinými slovy, v těch sektorech, kde ten technologický vývoj se ukáže být daleko nižší než 1%, tak tam potom eh, budeme aplikovat eh, sazbu 0,1. Jinými slovy, není to pouze byrokratický přístup, skutečně eh, se pohybujeme v kontextu reálného světa. Co se týče těch výrobních dat, ty budeme sbírat v daném období. Kromě toho ale také v našem návrhu se objevuje myšlenka, že bychom eh, měli eh, ty eh, výrobní, ta výrobní data přizpůsobovat po celou tu dobu, kterou sledujeme. Tady se jedná o ten desetiprocentní práh, který navrhuje zpravodaj. Ehm, já bych tady vás ráda vyzvala k určité opatrnosti. Pochopitelně, že potřebujeme mít lepší nastavení a přizpůsobení, ale eh, to zase bude znamenat eh, administrativní zátěž pro firmy, pro členské státy a také pro komisi. Jinými slovy, je potřeba to nastavit správně. Proto se komise domnívá, že by bylo lepší mít eh, hodnocení dopadu samostatné a potom na základě toho navrhnout správný přístup pro tu fázi implementace. Hovoříme tady o symetrickém přístupu. Ještě jednu, ještě jednu věc chci zmínit, pane předsedo. Dobře, hovoříte už více než sedm minut, ale mě to trošičku vyprovokovalo, ta vaše diskuse, a myslím si, že bych některé věci ještě měla vysvětlit. A to je ta otázka sociální dimenze, o té se tady také několikrát hovořilo. A já bych ráda vás upozornila na to, že komise ve svém návrhu hovoří specificky o e, využívání těch příjmů z těch e, e, aukcí pro zlepšení dovedností, pro další zaškolování. Děkuji. Pochopitelně na závěr diskuse vystoupí náš zpravodaj, ale pokud ještě kdokoliv by chtěl říct něco krátce, jednu eh, větu, protože ta eh, prezentace Evropské komise byla velice široká, čili pokud někdo by na to rád eh, reagoval, ale jednou větu, Můj, první poznámka. Byl bych velice rád, kdyby se také zúčastnil těch diskusí DG pro energetiku a Za druhé, myslím si, že e, to všechno povede ke zvýšení cen e, energie o 20 A přitom se tady vůbec nehovoří o tom, jak e, tento náklad do zvýšení cen se promítne do životu jednak firm a jednak jednotlivců. Ještě někdo? Eh, myslím si, že DG Klima je zodpovědné za to, ne DG eh, Růst. Já vždycky ale mluvím s lidmi z různých generálních ředitelství, tak mi říkají jiné věci. Ale to přece známe také z vlastní práce, říká pan prezident. Myslím si, že bychom měli být gentlemani, čili teď dám slovo panu zpravodaji. Eh, eh, takže pro dnešek eh, poslední příspěvek, pochopitelně v těch dalších měsících bude těchto příspěvků daleko více. Ta naše dneska, dnešní diskuse ukázala, jak velice odborná je tato diskuse, jak je to široká diskuse, jak je to hluboká diskuse. Já vím, že některé věci, které vyplývají z této diskuse, nejsou technicky možné, i když bychom si je třeba přáli. Chtěl jsem eh, upozornit také na tu eh, revizní poznámku týkající se roku 2023. Tady máme určitou možnost v tom právním rámci, ale bych vás upozornit na to, na něco, co mě skutečně už leží v hlavě dlouho. A sice proč vlastně eh, nepracujeme s těmi klimatickými politikami koherentním způsobem. Teď hovoříme například o těch obchodujících sektorech, eh, některých, eh, eh, ale možná, že se to týká také těch neobchodujících a my o tom nevíme, ale protože se bavíme o těch věcech různě, ale se to týká například spaloven a tak dále. Já si myslím, že když budeme pracovat takto odděleně, tak v podstatě vůbec nebudeme vědět, jak celko, jaký bude celkový dopad té vší legislativy Jinak se také může stát, že v některých oblastech půjdeme příliš daleko a v některých nepůjdeme dost daleko. Za druhém eh, si myslím, že celý parlament by skutečně se měl zamyslet nad tím, jakým způsobem budeme posouvat v budoucnosti tak, aby tady měla, byla zajištěna určitá koherence, aby nedocházelo k překrývání našich činností a úvah EPP eh, e také eh, se zmínila o eh, rozdělení 57 a 43 My jsme o tom nehovořili, protože k tomu nemám kompetenci, ale můžeme k tomu diskutovat. vypadá to, jako kdybychom šli dvěma různými směry. Za prvé je to ten směr, kterým jsme se již vydali. A, a otázka je, jakým způsobem můžeme reagovat na určité změny, ke kterým dojde. Myslím si, že eh, všechny skupiny zde hovořily o různých otázkách, různých problémech, které v současné době je potřeba řešit. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že je potřeba, abychom dosáhli většiny, protože eh, eh, jinak nebudeme mít dostatečný vliv na výsledky práce parlamentu. Čili já bych byl velice rád, kdyby pokračovaly tyto velice živé diskuse, ale nakonec budeme potřebovat většinu v naší, našem výboru. Děkuji. Co se týče termínu pro pozměňovací návrhy 6, 6 hodin 15. června, to znamená tento týden, 6 hodin odpoledne. 6 hodin. Zítra, zítra budeme hlasovat, hlasování začíná v 10 hodin. Předtím bude schůze koordinátorů v 9 hodin. Děkuji a nashledanou zítra.